Uh, ladies and gentlemen, shall we take our seats? Uh, I know we are about 15. Dámy a pánové, zaujměte svá místa, prosím. Máme zhruba 15 minut spoždění. Čekám na svého spolupředsedajícího Guy Mitchella, který, alespoň jak mi tady kolegové říkají, už je na cestě. Well, we'll make a start. Um, Výborně, začneme. Dnes nás čeká poprvé slyšení a poprvé v Evropském parlamentu to slyšení ve výboru pro rozvoj bude věnováno nesmírně důležitému tématu, tak důležitému, že jsme na něj téměř zapomněli. A vzhledem k tomu, že jsme ho opomněli, nastal čas, abychom si uvědomili, že jde o základ naší prosperity v západní části světa. Jde o eh, vlastnictví půdy a právo na toto vlastnictví, které vedlo k eskalaci bohatství ve státech jako Belgie, ve Spojeném království, v dalších zemích Evropy, ale také ve Spojených státech amerických. Nebylo tomu tak, protože lidé s, penězmi, s penězi by věnovali 0,7 HDP v Evropě nebo eh, jinému eh, soustátí, aby bylo bohaté. Uvědomme si, pokud se ohledneme na příběh rozvoje, klasickým příkladem bude příběh, kdy eh, taková neúrodná půda, Eh, kde prakticky nikdo nežije, nejsou tam eh, silnice, nejsou tam domy, ani tam nejezdí auta, není tam zavedena elektřina, ani školy. Eh, a e, právě takováto neúrodná půda e, se proměnila v nejbohatší e, zemi světa a to je právě příběh, velmi známý příběh Spojených států amerických. Řada lidí, kteří dosáhli doktorát z Oxfordu nebo Cambridge, přišli jako uprchlíci a lidé, kteří neměli nic než schopnost plně pracovat eh, a měli v uzlíčku kousek šatstva a neměli absolutně nic jiného. Právě tito lidé chtěli něco změnit a chtěli pilně pracovat na tom, aby se měli lépe. Ale nic z toho by se jim nebylo podařilo, kdyby neexistovala právní struktura, která jim umožnila změnit proměnit tvrdou práci na kapitál, kapitál na bohatství eh, a eh, toto bohatství eh, přes majetek do moderního kapitalistického systému. A bez těchto postupných kroků by nic z toho, co dnes považujeme za samozřejmost, třeba tady v Bruselu, by neexistovalo. Ehm, každý z nás chce mít kde bydlet, každý chce mít eh, malý pozemek, který zdědí jeho děti. A to jsou věci, které v Evropě a v USA považujeme za samozřejmé. Kupujeme akcie, eh, což jsou kousky papíru, ale eh, ty nás zajišťují. Vytvářejí bohatství, anebo zase nevytvářejí, jak víme z příkladu posledních měsíců. Ale právě toto vše jsou nástroje, které umožnili Evropanům ehm, tak jak původně byli modře malovaní na své kůži, eh, se změnit a přejít úplně někam jinam, a to především díky právní struktuře, eh, která zajistila eh, toto bohatství. A když hovoříme o rozvojových zemích, zapomínáme, že nic toho nemají a e, investujeme miliony, miliardy eur e, od daňových poplatníků v Evropě, v Evropě do Afriky, ale tam se nic nemění. A to prostě proto, že tam e, ty státy nemají struktury k tomu, aby akumulovali toto bohatství, aby jej předali dalším generacím. Země, které tyto struktury mají, se pak chudobě vyhnuly. Státy, které tyto struktury nemají, zůstávají v takto eh, podporovaných ekonomikách závislých na almužnách. A eh, skutečně eh, my musíme tento systém, tu infrastrukturu zavést, začít od začátku, protože přesně tak Evropa a Amerika přešly k prosperitě. Je proto velice důležité, abychom dnes odpoledne, zatímco stále čekáme na našeho spolupředsedajícího, abychom eh, využili velice starou filozofii. Velká Británie, moje domovina, eh, měla možnost držení půdy, vlastnictví půdy eh, a lidé mohli vlastnit své domovy, malé podniky, měli právo je prodávat měli také e, účty, o které se starali, pak platili daně, což je možná smutné, ale platit se musí. A to jsou věci, které považujeme za samozřejmost. A pak e, se ohlédneme e, na rozvojové země a vidíme, že tyto základy tam chybí. Toto je tedy takové cvičení utváření takových základů, které tady začíná. Je to poprvé, co se tento parlament vážně zabývá e, tímto tématem. E, že jsou tedy na světě lidé, kteří se ujali tohoto úkolu Snažili se ho realizovat, ale v kontextu Evropy a Evropského parlamentu je to poprvé, co se z hlediska rozvoje věnujeme této problematice skutečně vážně. Dnes nás čekají dva panely. První panel se bude zaměřovat na význam práv Eh, na majetek a vlastnictví nemovitostí a v souvislosti s půdními reformami v rozvojových zemích budeme hovořit o konkrétních nástrojích, které nám pomohou eh, vytvářet strategie a politiky eh, zpřístupnění půdy. Budeme se informovat o konkrétních příkladech ve Rwandě a na Madagaskaru a k našim panelistům eh, bude Clayton Sheffer, eh, který společně s otcem Petrem Šefrem eh, byli průkopníky v oblasti mapování definicí vlastnictví půdy v USA. Peter Schaeffer pracoval s Vladem Dysotom, známým ekonomem, který napsal řadu zajímavých publikací o tom, proč se kapitál akumuluje. Proč jsou některé země bohaté a některé chudé? A jakým způsobem se lidé mohou dostat na ten žebříček vlastnictví nemovitostí? A přichází můj spolupředsedající a předávám mu, předám mu za chvíli slovo. A právě v tomto kontextu co co to dělal a na co potom Peter Schaeffer navázal. V tomto smyslu eh, dalo vznik praktickým postupům, které se dají aplikovat v terénu a s využitím moderní technologie. Clayton Sheffer vede skupinu, která se jmenuje Global Land v USA a eh, působí také v Kato institutu, eh, studoval George Western University eh, a také nějakou dobu působil na univerzitě v, Habaně, v Havaně. Eh, možná následuje Baracka Obamu. Claytone, eh, rád bych vám předal slovo. A řekněte nám, čemu se věnuje, věnujeme a čemu, čemu se věnujete vy a čemu bychom se měli věnovat my. Já bych eh, dnes chtěl pohovořit o úplných základech tržní ekonomiky a jak vznikají. Dárcovské země vynaložily velké peníze na programy vlastnictví půdy, ale tyto programy často nepřinesly kýžené výsledky. Za, ti, kdo podporovali tato práva jako Disoto, eh, tvrdili, že v rozvojových ekonomikách nedosáhneme transformace, ale proč se to tedy nedá dosáhnout a co můžeme udělat? V současné eh, době vedu skupinu Global Land, což je konzultační technologická firma, která se zaměřuje na nízkonákladové katastrální mapování a eh, mikrofinance. Já jsem se podílel na utváření desítek programů katastrálních úřadů katastru nemovitostí v různých částech světa a mohu se s vámi podělit o své zkušenosti. Eh, právo na nemovitosti bude vždycky politicky sporné, protože jde o soutěž o vzácné zdroje, Toto budeme muset řešit v kontextu eh, mediace a řešení konfliktu i v dohledné budoucnosti. Vždycky existují eh, lidé, kteří eh, rozporují existující práva na nemovitosti, <laughs> ať už je to ze strany zemědělců, nebo jsou to případy měst, která se šíří a to až do historicky zemědělské půdy, která je dlouhodobě obdělávána a tak dále. Většina programů práv vlastnictví půdy se eh, nezaměřuje na práva eh, malých vlastnic, vlastníků půdy způsobem nákladově úsporným. A právě tato konkrétní otázka je něco, co se snažíme vyřešit využíváním technologie, která snižuje náklady na registraci nemovitostí a sběr dat o tom, kde daná parcela je a komu patří. A taková úspora je velice důležitá, pokud jednáte o parcelách, které eh, mají každá třeba 200 až 2000 dolarů v ceně. Eh, takové mapování, eh, které eh, třeba by stálo skoro tolik jako celé ty parcely, by samozřejmě nebylo realizovatelné, protože hovoříme o velice chudých lidech, chudých vlastnicích půdy, proto se snažíme náklady na registraci majetkových poměrů snížit. Používáme systémy GPS, satelitní systémy a další technologie, které se objevily teprve za posledních deset let a my se těšíme na to, že dosáhneme důležitého pokroku v této oblasti, protože se mění mění základní faktory. A zároveň bych chtěl zdůraznit, jak se komunita dárců, poskytovatelů pomoci staví k této problematice. Často ignoruje i místní potřeby, například eh, místně zakotvená práva vlastnictví, ale také eh, ignoruje často nadnárodní dimenzi tohoto problému. Například, jak probíhá eh, soutěž mezi jurisdikcemi v tom, jak definovat majetková práva a tak dále. Na tomto místě budu předpokládat, že každý z vás žije v nějakém bytě nebo domě. A když jste se tam nastěhovali, eh, tak jste museli udělat nějakou administrativu a to jste odložili do šuplíku. Ale tady jde o víc než o těch několik papírů. Jde o vládní záruky určitých práv vztahujících se k dané demovitosti. A takové záruky jsou na západě poměrně důvěryhodné, ale tak to tomu vždycky nebylo. Vždycky jsme spolehali na tržní výměnu. Eh, ale úplně na začátku tomu tak nebylo. Například eh, řadu území v USA osídlili skvoteři na úplném začátku přistěhovalectví do Ameriky. Eh, prostě někdo se někam nastěhoval a postupně se tam usadil a na základě toho se mohla, měli jsme takzvaný preemptivní přístup, kde se práva těch dalších zrušila

A v EU se tedy vychází také z pravidel právního řádu a e, také toho, že jsou tyto věci ošetřeny smluvně. To jste, jsme vlastně v menšině, protože většina lidí na světě nemá doklady k tomu, e, že vlastníte na ten kousek půdy a tím pádem může být kdykoliv e, vysídlen. Podle komunity Habitat se ukazují poměrně vysoké počty lidí, kteří žijí ve vlastnictví, které není žádným způsobem takto ošetřeno. A důležité je, eh, že takto vznikají osady a lidé eh, v tom to žijí a žijí také pod hrozbou, že jejich právo na nemovitost nebude respektováno. A skutečná eh, bezpečnost eh, vlastnictví, zabezpečení bez, eh, vlastnictví omezuje schopnost vlastníka financovat do té, tu nemovitost, dále ji rekonstruovat a zároveň omezuje jejich možnost se hájet u soudu. A často tito lidé stráví spoustu dní svých životů, aby vůbec jejich komunita, jejich oblast, jejich osada mohla existovat. Teorie práv k nemovitostem má pravdu, protože abychom tento nedostatek bezpečí eh, dokázali překonat, musíme také dát lidem tedy bezpečí ve vlastnictví půdy a tím zlepšíme bezpečný pohled na celé léty osady. A pro nás, Evropany, eh, je důležité si uvědomit, že my máme naprosto výsadní postavení v tom, že tržní ekonomika eh, řídí vlastně výměny v oblasti práv k nemovitostem, existují hypotéky, existují zajištěné půjčky a podobně. A to to jsou všechno nové věci. Můžeme se ohlížet do historie a dívat se na to, jak jsme s tím v minulosti nakládali a jak jsme přešli eh, od záležitosti eh, toho, že si něco přivlastníme, tak jak to zaznamenáváme často v eh, rozvojových zemích, kde jsou části půdy neosídlené nebo je tam nejistý právní režim, tak právě tento systém prostě zaujmout nějaký pozemek je převládající cestou, jak eh, se k půdě dostanete. Prostě nevyrazíte do banky a nepožádáte si o hypotéku, prostě osídlíte eh, nějaký pozemek, eh, kde se zdá, že nikdo nebydlí. Jakým způsobem toto skvoterství mírově ošetřit a vytvořit systém infrastruktury, aby se tato práva registrovala a vlastně zabezpečila touto cestou. Problém, který vzniká, souvisí s tím, že když se utvářejí právní systémy, e, i když třeba poskytujeme rozvojovou pomoc rozvojovým zemím, e, tak exportujeme hotový výrobek, ale neexportujeme systém, na kterém závisíme my a na kterém jsme záviseli, když u nás takový systém vznikal. Všechny moderní tržní systémy jsou historickým výsledkem protrahovaného soupeření eh, různých skupin, třeba boje o půdu a tak dále. A my se často v postoji k rozvojovému světu stavíme na jednu stranu ať už máme eh, schopnosti nebo trpělivost to vyřešit nebo ne. Velice často, když se postavíme na jednu stranu konfliktu, se postavíme na stranu špatnou, anebo vůbec naivně dojednáváme řešení, která si představujeme my. Někdy se to podaří vyřešit a vznikne trh, pokud jsou příznivé podmínky, ale někdy naopak i programy vymyšlené s nejlepšími úmysly naopak nabízejí příležitost pro hospodářskou kriminalitu a vyvlastňování. Velice často, když se exportovaly právní systémy, tak jsme viděli spoustu krádeží do konce. Amerikou podporovaná politika na Filipínách vedla eh, k povstáním i v 70. letech a to je něco, co vede kon, ke konfliktům až do dneska. Eh, katastrofický scénář znamená, že vzniknou státy, které jsou naprosto skorumpované a které vlastně eh, rozšíří takto svoji působnost eh, negativním způsobem, tak jak to onehdy udělalo USA ve Větnamu a jak se to stává jinde i dnes. Jakým způsobem eh, dát chudým to, co jsme už vzali bohatým, nebo co ani těm bohatým nechceme vzít. Důležité je řešit konflikty. Uvědomme si, že nechceme, aby se sousedé, aby soupeřili o půdu, ale to není ten zásadní problém. Když taková konfrontace vznikne, tak si to sousedské vztahy vyřeší sami eh, za pomocí místních orgánů. Důležité je, aby tyto situace byly zdokumentovány, ale není potřeba to stavět od počátku. Ale právě tento proces zaujímání půdy, zabírání půdy eh, mezi různými uživateli, boj třeba mezi těmi, kteří využívají přírodní zdroje a zase těmi, kteří chtějí vystavět lidské osady. To je velice důležité. Ono je častější v mnoha místech, že vzniknou konflikty třeba třeba už přímo v jedné rodině ať už to souvisí třeba s otázkou dědictví, tam je to komplikované i v rozvinutém světě a stává se to složitějším, zvláště tehdy, když jsou podmínky pro převod eh, půdy eh, velice složité. Tam, kde nefunguje trh, tak někdo nemůže jen tak prodat eh, svůj pozemek. Neustále se o něj bojuje, anebo dokonce se víceméně vyhánějí obyvatelé z nemovitostí třeba i částí rodin a to kdy se v podstatě eh, eh, rozchází původní systém se systémem technické pomoci a další pomoci. Cesta, jak řešit tyto konflikty, je důležité v tomto smyslu se věnovat například vynikajícímu dokumentu EU Land Policy Guidelines, pokyny pro eh, politiku oblasti pozemků, kde se diskutuje o distribuci půdy a práv k nemovitostem mezi jednotlivými státy. A důležité je, aby toto Eh, nedalo vznik skorumpovaným režimům. A i tehdy, když je nerovnováha sil, musíme si uvědomit, že eh, je nesmírně důležité, aby národní vlády nesly odpovědnost za tyto skorumpované praktiky. Velice často tomu tak není. Mezinárodní komunita dárců eh, se stále častěji zaobírá mezi jurisdikčními konflikty, protože velice často se těchto sporů účastní také nadnárodní korporace sídlící v Evropě nebo v USA. Naše organizace se snaží vytvořit systém pro mapování konfliktů o vlastnictví půdy, ale úplně nejlepší je předcházet těmto konfliktům, než vzniknou. Pokud velké nadnárodní společnosti eh, by eh, měly třeba zapisovat svá vlastnictví do globálního veřejného registru, vedlo by je to také k odpovědnějšímu chování a eh, tak by to k tomu vedlo i vlády. Ehm, důležité je, že by vznikla také mezinárodně standardizovaná E, územní politika. To je něco, co bychom měli brát v úvahu a co si musíme uvědomovat, jak se postupně nabalují naše zkušenosti z celého světa. Zaznamenáváme také situaci, kdy určitá data jsou nezbytná k tomu, abychom definovali vlastníka půdy. To je něco, co jsme vytvářeli za posledních několik let, tento základní datový standard a Mezinárodní organizace pro standardy. V tomto smyslu se věnuje této problematice velmi intenzivně a v posledních pár týdnech má připravit, eh, nebo připravila nový soubor dokumentů, které jsou důležité, tak aby systémy eh, půdních registrů byly vzájemně interoperabilní a aby se lidé mohli přesouvat mezi jurisdikcemi bez strachu, že jejich práva k nemovitostem nebudou chráněna nebo nebudou mít jasno v tom, jak ten systém funguje. A další výhodou globálního katastru nemovitostí by bylo, eh, že by se lidé mohli mezinárodně ucházet o svá práva k vlastnictví, která by jinak byla ohrožena. My jsme se v poslední době zaměřovali na vytvoření souboru nástrojů, který pomůže mapovat a sbírat data, tak aby se komunity mohly e, ujmout svého vlastního procesu registrace vlastnictví půdy, třeba dejme tomu i za pomoci nevládních organizací. My jsme spolupracovali třeba s indickou nevládní organizací, s použitím GPS a e, pomáhali jsme mapovat parcely v zalesněných oblastech Indie. A velice rádi o tom budeme s vámi diskutovat třeba i e, mezi technickými dotazy. Na závěr bych řekl asi tolik. Ehm, důležité je, že moc, ať už se jakkoliv dá zneužít. Důležité je, že práva na eh, vlastnictví půdy a nemovitostí jsou právě lidskými, jsou nezbytná pro přežití, pro identitu a je proto nezbytné vytvořit eh, globální instituce, které by práva těchto drobných vlastníků půdy a nemovitostí chránily. Nepodaří se nám vyřešit všechno přes noc, ale alespoň se postavíme k hlavním problémům koordinovaně a jedině to může přinést v budoucnu výsledky. Děkuji. Děkuji, Clayton, mnohokrát. To byla velice zajímavá, zajímavý úvod do naší diskuse. Eh, zasaďme to do perspektivy. My zde nejsme od toho, abychom eh, nalezli hotové řešení. My se snažíme o něco, co je e, zásadně e, jádrem rozvojového procesu byť 20-30 let to zdá se Evropská unie neuznala, ale je to skutečně jádrem rozvojového procesu. Proč je, to, je tomu tak? Ti samí lidé, Claytonovi e, lidé a lidé Desota odhadli zhruba hodnotu neregistrovaných pozemků, pozemků, které jsou používány v rozvojových zemích, včetně slamu a dalších pozemků, které nemají titul, název a registraci. A odhadovali tuto hodnotu od několika tisíců dolarů na pozemek až na deset tisíc maximálně na pozemek. A vypočítali celkovou hodnotu neregistrovaného eh, nelegálního majetku pozemků eh, na celém světě. Ta suma činí 13 trilionů dolarů, což je více než burza New Yorku, Londýna a Frankfurtu dohromady, jejich hodnota. Jestliže dokážeme proměnit mm, toto neregistrované bohatství do registrovatelného eh, bohatství, které se může proměňovat v kapitál a v aktiva, tak mm, to budou mm, rozvojové země, které začnou půjčovat peníze Evropě, abychom se dostali z naší dluhové krize ehm, eh, problémem teda je pouze to, že tyto pozemky nejsou registrovány, nejsou kapitalizovatelné. A to, oč se Clayton a další snaží, eh, spočívá v tom, aby eh, toto bohatství začalo přinášet prospěch právě těm nejchudším lidem v rozvojových eh, zemích. Dovolte, abych nyní pozval Clarisu Augustinus, je vedoucí eh, sekce pro zprávu eh, pozemků a nemovitostí v rámci habitatu OSN a povinám něco o rozvoji nástrojů a e, o e, politice, žádné politice e, pozemkové. Dámy a pánové, chci poděkovat panu Gay Mitchellovi a samozřejmě také panu předsedovi za pozvání promluvit na tomto slyšení o majetkových právech, o vlastnictví pozemku v rozvojových zemích. Já jsem se právě vrátila z jednání s iráckou vládou o dalším postupu ohledně proměny centralizované ekonomiky v tržní ekonomiku, pokud jde o pozemky. Jedna z výzev 21. století je odklon od chaotických měst, které jsou obrovské v mnoha rozvojových zemích a začít usilovat o udržitelné osídlování. Samozřejmě tato agenda je zásadní tež pro udržitelné urbanistický eh, rozvoj. Mandát habitatu je šíření nebo podpora příbytku pro všechny a udržitelný rozvoj v tomto ohledu. A naše role je klíčová na globální úrovni, zejména proto, že polovina lidstva nyní žije ve městech a kolem roku 20 2050 bude 70 světového obyvatelstva žít v městech. Bereme samozřejmě na vědomí, že eh, nárůst populace je nejvyšší v rozvojovém světě a to ten je odpovědný za 95 růstu ehm, měst a většina ehm, tohoto růstu se projevuje eh, v slamech, v osadách typu slamu. Toho času máme asi 830 milionů lidí žijících ve slamu. Jestliže na to pohlížíme z hlediska eh, pozemků nebo země, tak zjišťujeme, že eh, městské lokality eh, rostou rychleji než populace samotná. Do roku 2030 se očekává, že o 72% se zvýší populace ve městech ale e, lokality městské o 175%, což znamená, že budeme čelit obrovské výzvě e, e, z hlediska nalezení praktických nástrojů pro řešení tohoto problému a zejména pro chudé. Evropský parlament uznává význam této urbanistické agendy v rámci Habitatu. V roce 2009 Evropská, eh, Evropský eh, a světový eh, den Habitatu se právě konal v tomto parlamentu pod záštitou místo předsedy Evropského parlamentu, jeho excelence Niguela Martineza, předsedy a předseda, eh, předsedkyně eh, výboru pro eh, rozvoj, paní Žoli a dalších. Evropská komise rovněž podpořila Habitat OSN již po dlouhá léta a sice přímým financováním našeho programu na podporu modernizace slamů, zejména zemí, zemích AKT. Pokud jde o pozemky. Tak pozemky, půda jsou základním aspektem a jsou kritické pro urbanizaci eh, zemí a pro řadu dalších aspektů naší planety v současné době. My víme, že eh, této době nemáme všechny eh, potřebné prostředky, abychom se těmto výzvám postavili. My jsme slyšeli od pana Šefra o určitých nových tendencích vývoje. Je nutno teda eh, zaplnit tuto mezeru a nalézt řešení. Habitat OSN zahájil eh, síť Eh, pod názvem GLTN. Je to koalice více než 42 mezinárodních partnerů, kteří podporují rozvoj těchto chybějících nástrojů. Tato síť je toho času financována Švédskem a Norskem. Eh, některé, eh, někteří partneři těchto sítí jsou například EFAT, Mezinárodní federaci zeměměřičů, ITC a IHS, to jsou nizozemské vzdělávací instituce, dále Královský institut registrovaných zeměměřičů FAO, ILC, o tom ještě uslyšíme francouzskou federaci geodetů GRET, to je francouzská nezávislá a nezisková organizace, německá technická, Mnichovská univerzita a eh, Londýn, východolondýnská univerzita a řada dalších partnerů. Jejich vize je poskytnout vhodné nástroje eh, pro implementaci eh, řádné půdní politiky. Cíly jsou vytvořit jakési kontinuum práv k půdě, celý systém systém, tedy vytvořit také systém um, půdního managementu, odblokovat stávající iniciativy. Já uvedu k tomu příklad. GLT a SEED financují práci etiopské vlády a také Světová banka, eh, pokud jde o um, záznamy, respektive vytváření pozemkových eh, knih a nyní um, byly vyčleněny i prostředky eh, ve výši 1,3 miliard dolarů eh, na tento cíl. Dalším cílem je globální koordinace. Například mnohé nástroje byly vyvinuty v Keni, kde naše agentura působila při harmonizaci, slaďování a koordinaci pomoci eh, v půdním sektoru, včetně vytváření kapacit. Vyvrcholením eh, bylo právě předložení, mm, předložení nebo vypracování mm, eh, půdní politiky mm, keňské vlády. Hovořím tedy o půdě, nikoli o um, um, majetku, protože majetek znamená registrovaná půda. Ale tady hovoříme o neregistrované půdě. Už bylo naznačeno řečníkem, že většina půdy ve světě v rozvojových zemích je neregistrována. Asi 70 půdy je neregistrováno a 30 pouze registrováno, um, respektive zapsáno v katastrech. A z toho asi 2 jsou registrovány na ženy ceny. My jsme v podstatě zjistili přílišný důraz v mnoha eh, půdních programech na eh, individuální tituly, zatímco v zemích, kde panuje sociální nerovnost a bída, udržitelná půdní agenda se musí samozřejmě zaměřit i na správnou zprávu věcí, ehm, ehm, řešení ehm, sporů, distribuci půdy a nejenom na vytváření efektivního Eh, systému řízení půdy, které mm, je obvykle okupováno vládnoucí třídou nebo střední třídou. 70 té mm, půdy, která je neregistrována, má velký význam pro rozvoj slamu, pro řízení měst a také pro provoz eh, eh, trhu s půdou. Je to kritické z hlediska ehm, řízení, respektive omezování klimatických změn, udržitelného rozvoje, boje proti chudobě a tak dále. A je pravděpodobné, že udržitelnost planety, planety bude tež dotčeno, pokud nevytvoříme dobré nástroje pro půdní politiku Česku. GLT a partneři na těchto nástrojích již pracují, ale je to velmi rozsáhlá a zdlouhavá agenda a vyžaduje mnoho partnerů. Například eh, Holandská univerzita je vůdčí pokud jde o vytváření informačního řídícího systému o eh, eh, půdě a vytváří také normy pro eh, držení půdy. Také pracujeme na otázkách ehm, ehm, řízení eh, půdní politiky po živelních pohromách a GLT nedávno pořádalo konferenci za účasti polského ministra plánování. To znamená, že jsou před námi obrovské úkoly a neexistuje jediná organizace či země, která by měla řešení. Musíme naopak um, utvářet pevnější vazby a hledat řešení společná. Jedním z jednou z hlavních iniciativ eh, je Eh, spojenectví Africké unie a OSN, pokud eh, jde o tuto politiku. Vzniklo to v roce 2009 a Evropská komise uvolnila klíčové finanční prostředky pro tuto, eh, pro tuto iniciativu. I Habitat OSN podporuje tuto iniciativu, zejména pokud jde o vytváření kapacit. Pokud vím, i Brazílie je na vašem programu a chtěla bych uvést příklad o tom, jak může, můžou nás nástroje posílit eh, a podpořit chudé. Nedávno jsme vyzkoušeli takzvané gender evaluation criteria, to znamená kritéria hodnocení eh, eh, rodů nebo teda pohlaví, tak abychom zjistili míru jejich účinnosti a bylo to skutečně tak povzbuzující pro celou skupinu, že přesvědčili místní vládu o tom, že nebudou z toho příslušného území um, vyklizení, respektive odsunutí, byť to po desítkrát vláda chtěla, ale naopak, že skutečně um, na tom místě mohou dál žít. Závěrem bych chtěla říci, že je jasné, že bez nových nástrojů půdních nebude možné pro řadu zemí implementovat udržitelné ehm, politiky urbanismu a zmírňovat bídu. A tyto nástroje jsou tež klíčové pro zlepšování vládních systémů a odstraňování eh, limitů pro nabývání půdu, půdy, které stále ještě existují. Děkuji za pozornost. Clarissa, for that. Děkuji, Clariso, za velice zajímavé postřehy. Čeká nás další řečník, který nám nabídne, řečnice, které nám nabídne další zajímavé příklady toho, co mohli udělat v Rwandě. Víte, že Rwanda prošla velice těžkou dobou a e, toto se ještě vrátilo, stabilizovalo a je to tedy velice důležité, abychom eh, byli schopni vytvářet ty, kteří maj, jsou zainteresováni, protože pokud ti zainteresovaní nejsou, nemáme co chránit a eh, vše se mine účinkem. Poprosím tedy analog eh, z konsultantku z Huntingtonových technických služeb TSPE a požádám mě, aby nám vysvětlila, čemu se věnují v Rwandě. Děkuji. Budu hovořit o celostátním programu pro eh, vlastnictví půdy nebo přidělování titulu k půdě, což původně financovala FEDE a později se k tomu připojilo také EU, Evropská komise konkrétně. A já pro HTSPE pracuji eh, v pilotní fázi celého projektu, který se teď rozjíždí na celostátní úrovni, tedy v té své druhé fázi. A proč Rwanda? Požádali nás, abychom o tom hovořili, protože toto je jeden z hlavních eh, výstavních programů, který Eh, jsme použili z hlediska účinnosti a nízkonákladovosti a zároveň zaznamená výrazný závazek na straně rvanské vlády a eh, občanů eh, se podílet na realizaci toho programu. Měli bychom nejprve věnovat nějaký čas vysvětlení, proč se rozhodla ošetřit právně vlastnictví půdy ve Rwandě, když zvláště od doby, co Světová banka vydala svůj dokument o půdě v roce 2003, to je něco, co našlo také odraz v pokynech pro politiku EU. A tato diskuse klade stále větší důraz na uznání eh, platnosti zvykového držení půdy Snažím se v tomto smyslu podpořit tento trend, ale zároveň zdůraznit, jak důležité je získání oficiálního titulu. Zmíním také institucionální a právní rámec nového systému a programu nejde tedy jenom o něco, co by bylo z nějakého rozmaru učiněno okamžitě. E, a pokusím se v tom čase, který mám, vysvětlit, jakým způsobem se přidělování titulu k půdě eh, realizovalo v praxi. Pohovořím také o metodice tohoto projektu. A Nakonec zmíním některé záležitosti, které z toho procesu vyplynuly, částečně proto, že se týkají otázek, které ovlivňují úspěšnost programu jako celku a také proto, že ukazují na to, jak relevantní zkušenosti z Rwandy jsou pro další rozvojové státy. Eh, takže se pokusím přetáhnout svoji prezentaci sem na notebook, aby se vám tu promítla. Nevím, zda se mi to podaří. No, didn't. didn't do it last time. It just kind of sticks there. It's at the top. Sorry about that. I, I can read it, it's just a, it's... Samozřejmě mohu z toho číst, ale asi by bylo lepší promítat ty slajdy. Pokud se mohu hlédnout k počátkům toho programu, abych vám nabídla eh, přehled o kontextu, v kterém to vzniklo, tak ve Rwandě po genocídě v roce 1994 eh, vznikl výjimečný stav v roce 1999, kdy se eh, vraceli uprchlíci a ti interní uprchlíci se také vraceli a vláda používala uh, mechanismy, které měla eh, k vyřešení územních konfliktů, aby našla standardizovaný přístup. Po roce 99 se pokusili o strukturovanější formálnější přístup řešení pozemkové problematiky a začalo se diskutovat o pozemkové politice a cestách, jak konflikty vyřešit. A e, tam se začal utvářet důraz na formální titul k vlastnictví půdě a ukázalo se, že zvykový systém vlastnictví eh, se prakticky rozložil, protože před genocidou v roce 1994 byl exodus eh, už v 50. letech, v roce 59 a eh, vláda došla k závěru, že existující systém už byl neudržitelný, protože nedokázal podpořit vyřešení konfliktu nebo uznání práv k půdě, které dříve existovala. Zároveň se domnívali, že existující systém je zakotven i přes eh, ty nevýhody myslích lidí a to také přispělo ke konfliktu a možná to dává příležitost začít od nuly, od začátku. Možná také zvažovali eh, s dárcovskými agenturami ze západu, protože velice výrazně Rwanda tehdy závisela na pomoci ze zahraničí. Toto je právní a institucionální základ. A právě toto eh, eh, bylo základem zaměřit se na formální vlastnictví půdy. V roce 2004 byla schválena územní politika, pozemková politika, eh, která participativním způsobem vznikla a s účastí zástupců organizací občanské společnosti a řídila se dvěma základními zásadami, tedy musí být zajištěna kvalita a bezpečnost přístupu k půdě a také trvale udržitelný způsob užívání a rozvoje půdy. A domnívali se, že právě posílení institucionálního a právního rámce je nezbytné pro implementaci této pozemkové politiky. Potom následoval tedy nový zákon, v roce 2005 Organic Landlo, um, OLL, ten měl tři prvky. Jednak, že zvykové držení bylo formálně zrušeno, ačkoliv dříve získaná práva byla chráněna. Za druhé, dalším klíčovým prvkem bylo, že eh, registrace půdy v katastru se stala povinnou po celé zemi. Dále byla potvrzena povaha eh, práv k nemovitostem, k půdě a s výjimkou malé části eh, půdy, kde se stahovalo eh, na privátní práva zděděná z koloniálních dob, se bralo v úvahu to, že většina objemu půdy vlastní, eh, je vlastně na státem a je dlouhodobě pronajímána občanům na dobu 15 až 99 let. Co je zajímavé, zatímco tam existuje státní vlastnictví půdy, eh, funguje tam eh, živa, živý trh s nemovitostí, kde se obchoduje právě s těmito eh, nájemními smlouvami, mezi, s kterými se obchoduje a soukromé vlastnictví půdy tedy není základem vlastnictví, ale jsou to právě tyto dlouhodobé pronájmy. Mohu říci pár slov také o programu registrace zápisů a první věc, která se stala, je, že vznikla eh, řada nových struktur a institucí pro implementaci tohoto nového pozemkového zákona. Ono je velice důležité, aby existovaly instituce s přesně definovanou odpovědností a úlohami, tak jak to tady už zaznělo velice často můžete mít eh, pěkný zákon, ale ten se správně neuplatňuje, protože jsou tam konfliktní úlohy jednotlivých institucí nebo překrývání pravomocí a tak dále. Školy toto se v Vervandě přímo nevyřešilo. Eh, obecně Eh, panovalo přesvědčení, že musí existovat instituce, kterou ponesou přímou odpovědnost za realizaci tohoto zákona. V letech 2006 až 2009 proběhl pilotní proces ve čtyřech ehm, okresech, vždycky ve čtyřech provinciích z pěti a testovala se metodika, aby se zjistilo, eh, jakým způsobem tento Eh, program může otevřít staré rány a to byl velký obav, byl velký zdroj obav. Tedy na jedné straně bylo těžké ten proces rozjet, otestovat metodiku a co měl dosáhnout, ale druhou záležitostí bylo otestovat vnímavost populace, eh, jak to populace přijme, aby ten nový systém nevyvolal víc problémů, než jich měl vyřešit nebo konfliktu. Obecně ale obyvatelstvo přijalo tento program velice pozitivně 15 tisíc parcel bylo zapsáno, eh, celkově zabírali plochu 3,5 tisíce hektarů. Zajímavé bylo to, že eh, úroveň sporu byla velmi nízká a vzhledem k historii, kterou Rwanda zažila, právě takové konflikty a spory eh, se očekávaly a že jich bylo tak málo, bylo mimořádné. Ty spory, které vznikly, byly obvykle v rámci jedné rodiny a jak to tady Clayton říkal, tam je to dost obvyklé. A v tomto procesu e, také vznikla institucionální kapacita a ta kapacita byla posílena. V následující fázi, e, to je e, fáze, v které se nyní nacházíme, je eskalace tohoto procesu a přenesení na celostátní úroveň ačkoliv tam jsme zaznamenali určité problémy s finančními prostředky pro vládu, Eh, vláda se rozhodla v tom programu pokračovat a postupovat také se strukturami, které vznikly v pilotním eh, procesu a eh, vyčlen, rozhodne, rozhodla se vyčlenit do konce tohoto měsíce 800 tisíc parcel. mnohem výrazněji podporovaný program má za cíl 8 milionů parcel vyznačených eh, v letech 2009 až 2012. To je jenom takový odhad počtu parcel eh, ve Rwandě, které se mají registrovat. Nevíme, zda to, ten odhad je úplně přesný, ale je to tedy odhad. Pokud bych mohla probrat tuto metodiku, eh, tady máme takový vývojový diagram, který asi není úplně srozumitelný, ale který nám pomůže podiskutovat o prvních krocích a pak přejdeme k, jednotlivých, k jednotlivým konkrétním aspektům, protože tyto kroky mluví sami za sebe, jak ta registrace probíhá. Nejprve Eh, jsou vyznačeny oblasti, kde projde, proběhne registrace, lidem je to oznámeno, probíhá osvětová kampaň, eh, aby lidé pochopili smysl té registrace a jaké výhody jim to přinese. Pak eh, probíhá školení místních adjudikačních smírních výborů, které se budou na té registraci, na tom zápisu sami podílet. Eh, tak aby eh, mohla vzniknout formálně listina vlastnictví. Eh, jak ten proces probíhá? Je to taková společenská aktivita, jak vidíte, podle té obrovské fronty lidí, kteří tam stojí a podílejí se na stanovení hranic. To je metodika, kterou používáme. My nepoužíváme si tradiční zeměměřičské metody, používáme satelitní fotografie s vysokým rozlišením. Eh, ty eh, jsme zvětšili, ale jak jsme řekli, eh, technologie se vyvinula a máme teď už automatické ehm, letecké snímky pro celou zemi, které jsou zvýš, zvětšeny na měřítko jednak dvěma tisícům nebo jednak tisíci v městských oblastech a všimněte si, toto jsou místní para zeměměřiči. Nepoužíváme tedy profesionální zeměměřiče, eh, kteří by stanovili hlavní body. Naopak používáme místní lidi, kteří jsou proškoleni a kteří jsou schopni rozlišit prvky na mapě a identifikovat hranice eh, pozemků a víceméně procházejí hranice pozemků eh, také spolu s tím místním adjudikačním výborem, tak aby každý mohl procházet sázet vlastně stejnou hranici, aby eh, se víceméně eliminovalo riziko neoprávněných nároků. A eh, podívejme se, jak to v praxi probíhá, jak si prohlížejí mapu a eh, hodnotí se, že tedy majitel je spokojen s tím, jak byla tam nastavena hranice a toto se předává tomu místnímu výboru, kde se nárok na vlastnictví zapíše a pak se vydá oficiální list vlastnictví.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 Mm, samozřejmě, co je velice důležité, je ta adjudikace účast ehm, výboru, když jsou spory, tak ty jsou vyřešeny. Prvním kontaktním bodem je místní vesnický výbor a bunzi v místním jazyce a pokud to ten nedokáže vyřešit, tak je to postoupeno soudnímu systému, ale takových ehm, místně nevyřešených sporů byla jenom eh, malá část v tom pilotním procesu. Jaké jsou tedy hlavní otázky, které z tohoto procesu vyplynuly? Já bych eh, začala tím, že řeknu rostoucí eh, rozdílnost mezi demarkací eh, určením hranic pozemků a zápisem do mapy a formálním vydáním listu vlastnictví ta demarkace eh, probíhá velice rychle, vznikají struktury, ale eh, co se týče vydání úředního osvědčení o vlastnictví, tam už to trvá trošku déle a to vyvolává obavy, protože to může podkopat důvěru lidí v systém, pokud tedy nedostanou osvědčení o svém, o tom, že jsou vlastníci, může, důvažuje se o to, na základě toho mohou probíhat transakce na základě jenom nároku, ty nejsou zapsány a proto celý systém registrace eh, a zápisu vlastnictví eh, se stane neaktuálním. Hm, proto se snažíme řešit tato úzká hrdla v celém procesu, části, čistě administrativní, kde potřebujeme více prostředků a více eh, pracovních sil, aby dokázali zpracovat tyto nároky, aby digitalizovali eh, zaměření hranic a aby se celý kruh uzavřel. Ale dalším úzkým hrdlem je něco, co je mimo naši kontrolu a to je soudní systém jako takový. Pokud zaznamenáváte rostoucí objem sporů, který sice nerostou z hlediska procentuálního, ale vůbec se ptáme, zda eh, tento nápor dokáže soudní systém zvládnout. Ptáme se, jak by měl být posílen, aby eh, tedy ten objem nevyřešených záležitostí nerostl neúměrně. Eh, otázka, která vyplývá dále, je, kdo by měl na tento proces nést náklady a na jaké úrovni. Vláda v Rwandě zastává názor, že by lidé měli hradit náklady na služby. Ehm, a neměli eh, by se proti tomu bránit, ale existuje systém křížových dotací mezi venkovskými a městskými oblastmi a faktem je, že ve srovnání s většinou programů registrace půdy je ve Rwandě ten proces velice nízkonákladový díky metodice, která byla zvolena ehm, technologii, která je levně dostupná a zároveň použití místních lidí, eh, takže nevznikají logistické náklady zbytečně. A také zaznamenáváme eh, velkou odhodlanost eh, lidí z, přímo z těch míst, kteří jsou ochotní pracovat buď zdarma nebo za velmi nízké hodnocení. A to všechno přispělo k tomu, že tento program eh, nese velice nízké náklady. Samozřejmě náklady tam jsou, ty jsou pořád poměrně náročné zvládnout pro lidi, kteří mají nízké příjmy a o tom se tedy ještě diskutuje, jak relevantně tento proces pro další státy. Tady musíme zvážit skutečnost, že tento program má nízké náklady na straně jedné, na straně druhé, není tak přesný jako tradiční zeměměřická geotetické metody. To jsou záležitosti, které musíme eh, uvést do rovnováhy, protože na některé na v některých situacích jsou vysoké úrovně konfliktu a tam potřebujete, abyste konfliktům zabránili vysokou přednost. To jsou záležitosti, které si musíte promyslet, když budete zvažovat aplikaci rvanské metodiky na další rozvojové země institucionální úlohy a kapacita pro eh, velké eh, eh, procesy regularizace vlastnictví. Zatím jsme eh, v pilotní fázi a samozřejmě snaha toto realizovat na celostátní eh, úrovni a eh, Samozřejmě v této souvislosti zvažujeme, jaké kapacity k tomu bude nutné vystavit. Ještě nadále je určitá neschoda mezi právním systémem, eh, který je přizpůsoben západnímu modelu a systémem zvykového práva, které i nadále existuje. Lidé říkají například, že podle rvanského práva nesmí být poligamie, ale poligamie i nadále trvá. Například, jakým způsobem se postavit té situaci. A faktem také je, že lidé našli inovativní cesty, jak to obejít. Eh, prostě něco eh, se uzná nebo neuzná, vychází se z právního základu, ale samozřejmě toto všechno může vyvolat určité tlaky. A pak samozřejmě vstává otázka, jak vytvořit struktury pro udržování systému zápisu a registrací. Aktualizaci to je aktuální pro jakýkoliv program registrací, pokud se vám nepodaří průběžně zaznamenávat eh, transakce s nemovitostmi. Je to jako kdyby eh, vaše úsilí eh, padlo vniveč. To je něco, na co musíte myslet, kdykoliv vytváříte jakýkoliv systém registrace vlastnictví. Na závěr, jenom posledních pár bodů. Já už jsem to de facto řekla. Jde o to, že metodika Vervandě je dobrým referenčním východiskem pro nízkonákladový e, systém zápisu, ale zároveň je potřeba to přizpůsobit potřebám té které země a zároveň hledat rovnováhu mezi náklady na straně jedné přesností, na straně druhé sociálně politickými prioritami a nesmírně důležité je zapojit místní lidi a získat jejich podporu a právě v tomto Rwanda vyniká. Děkuji mnohokrát, ano. Bylo to velice užitečné a praktické, zkušenosti z terénu a jakmile se dostaneme k otázkám, tak jsem přesvědčen, že se vás lidi budou hodně ptát, eh, ale pokud toto je 8 milionů, tam má být těch pozemků, kolik to vlastně bude stát ta registrace, eh, tak se chceme zeptat Ellen Roš, Eh, eh, škoda a na jeho zkušenosti jako člena technického výboru vlastnictví půdu ve francouzské eh, spolupráci na Madagaskaru, pohovoří o případu Madagaskaru a řekne nám o tom, jak jeho zkušenost odpovídá zkušenosti ze Rwandy. Děkuji. Eh bien, paradoxalement, elle n'est pas fondamentalement différente Paradoxně ty zkušenosti nejsou rozdílné, kromě toho jsme si s Anou o tom povídali a já jsem byl ve Rwandě na konci 90. let, na začátku 21. století. To byla doba, kdy jsme právě vypracovávali nové politiky, které se týkaly právě té pozemkové reformy a vlastnictví. Eh, dvě věci bych rád zdůraznil, a to je velká diverzita a rozmanitost krajiny. Můžete se podívat na obrázky Rwandy, tam eh, ve Rwandě máte spoustu kopců například. Eh, a to je velmi důležité, protože v takové krajině můžete mít spoustu malých pozemků a to je také pro takovou reformu a politiku velmi důležité. Například náklady také na udržování a ošetřování takovýchto pozemků nebo vyhledávání takovýchto pozemků v krajině je velmi složité a nákladné. A co se týče těch leteckých záběrů, tak ty jsou samozřejmě eh, také velmi nákladné a velmi složité. Kromě toho tady máme další problém a ten se týká technologie a nákladů. Kromě toho tady máme také další právní problém. Eh, už jsme hovořili o různých právních problémech, hovořili jsme například o Lesotu a um, náš kolega to již zmínil, říkal, že ve všech těchto státech jsou problémy spojené s tím, že velmi často v těchto zemích pracují právníci, kteří se nechali inspirovat právním systémem jiných zemí a využívají zkušenosti z jiných zemí ve své zemi, ale tak to nejde. To, to, k tomu byl například v reformě z roku 2005 let. Když například Maličové hovoří o svém vlastnictví, tak eh, hovoří o, o občanském vlastnictví, ale tady jde hlavně o vlastnictví, vlastnictví té vyšší třídy, kteří se inspirují francouzským způsobem života, anebo například aplikují australský eh, systém z roku 1850. Takže například na Madagaskaru je nový systém, který se opravdu zakládá na malgačské kultuře, a jakým způsobem se tedy tady aplikuje ta, to vlastnictví a, a pozemky. Eh, je třeba také znát jejich jazyk, abyste poznali eh, jejich kulturu a jejich myšlení. Například v jejich jazyce vůbec neexistuje slovo pro majetek. To znamená, že to e, vnímání je naprosto jiné. Tam vše se zakládá vlastně na těch rodinných vztazích a například vytvořit e, nějaký e, trh s nemovitostmi v takové zemi je tedy velmi složité. A budu se opakovat, když řeknu, že je velmi důležité spravovat nemovitý majetek. Když jste to všichni viděli a znáte to ve chvíli, když někdo zemře a je pohřben, tak tady vyvstává další jaksi majetkový vztah, který existuje a nelze před ním zavírat oči. Já jsem například eh, od 70. let pracoval eh, v oblasti nemovitostí a moje šediny tomu nasvědčují. Já jsem pracoval hlavně v Africe a v té době nikdo v Africe neznal nic takového jako například hypotéka, eh, občanský eh, mm, občanský zákonník sice takovéto slovo znal, ale v praxi to vůbec nebylo uplatňováno. Existuje taková zásada neexkluzivity e, v souvislosti s majetkem pozemku nebo s vlastněním pozemku. A e, to znamená, že to vnímání je úplně jiné. Velmi často se na majetek vztahují různá takzvaná vlastnická prava. Leighton o tom hovořil. Například, když pastevci eh, chodí se svým eh, dobytkem na určité pozemky, ale eh, ve chvíli, kdy se například zahradí říká, no tak nebudou pastevci přece platit že nějaké poplatky zemědělcům. A to jsou například otázky, které se stále mění protože vývoj ve světě vlastně vede k těmto změnám. To všechno samozřejmě ale vede k různým konfliktům, protože my soukromý majetek většinou e, asociujeme s, s nějakým povrchem, s nějakým pozemkem, což ale není, eh, to stejné vnímání e, neexistuje v Africe. E, pro mě například jako pro právníka tento typ vlastnického titulu je něco jako Rolls-Royce. Ale Rolls-Royce eh, nemůže jezdit v různých druzích terénu, a takovýto vlastnický titul byl vytvořen právě z tohoto důvodu. A já teď eh, tady nebudu mít přednášku o takovémto titulu, ale řeknu, proč je to eh, důležité. Není to důležité jenom z důvodu registrace a rejstříku, ale na jedné straně tady máme ten rejstřík, to znamená, že tady se identifikuje, vyčlení, vymezí ten, eh, pome, eh, ten pozemek, většinou to udělají vyškolení formovaní lidé a tím se vytvoří vyjednávací prostor. Eh, mohu říci, že před několika lety jsem pracoval na ústavby letiště a bylo třeba udělat inventář všech pozemků a museli jsme samozřejmě také spolupracovat s katastrem. A když jsme jednali s katastrem, tak ten nám říkal, že 30% musí být vždycky považováno nebo vnímáno jako nějaké doplňkové náklady. A v rámci této logiky, takže to znamená, v první řadě musíte identifikovat ten pozemek, vymezit ho, ale tady vyvstává další problém. Musíme tady stanovit vlastnická práva, která jsou již predeterminována a podle zákona například na, například v Madagaskaru je to tak, že pozemek musí být valorizován v průběhu 20 let, ale teď tady nehovoříme o e, valorizaci ze strany rodiny zemědělce. Musí to být valorizace podle místního úřadu, který e, zasáhne ve chvíli, kdy by například tento zemědělci o tento vlastnický titul požádal. Takže ve chvíli, kdyby toho bylo nakonec tedy dosaženo, tak by ten titul měl. Uh, ale vždy, když tady proběhne tady taková, takový to to právnické vyjednávání, tak je třeba zavést také příslušné změny do registru. To znamená, kdo má ten vlastnický titul a jak má postupovat. V Madagaskaru máme 29 různých služeb pro nemovitosti, které se nacházejí v různých eh, místech eh, ostrova. A ten ostrov je samozřejmě 200 kilometrů eh, dlouhý a 600 kilometrů eh, široký. Takže si jistě dovedete představit, že tyto služby jsou nepřístupné pro uživat, uživatele. A jsou také velmi nákladné ty, ta čísla jsou samozřejmě jsou různá nebo se různí, ale přibližně 500 dolarů na eh, vlastnický titul eh, na pozemek, který má 3 hektary. Ale kdo si toto může dovolit? v zemi, ve které jedna rodina většinou nemá ani jeden dolar na den. A to je přesně to, co je skutečností, protože oficiální statistiky jsou třeba jiné. A co se týče například hrubého domácího eh, produktu eh, na hlavu, tak to jsou eh, čísla, která se ale nevždy odráží ve skutečnosti, protože tady hovoříme o lidech, kteří žijí v nejistotě, ale ne v nejistotě místa, ve kterém žijí, ale v nejistotě příjmu, které které jim vlastně mají e, pomoci přežít každý den. A to je třeba vnímat a zohledňovat ve chvíli, kdy budeme vytvářet tyto nové e, politiky. Na Madagaskaru od e, roku 2005 existuje systém majetku Malgača a podobně, jak jste říkali v souvislosti s Rwandou a také by je to podobné jako to, co se právě provádí v Tanzánii. Jde o systém, který je daleko bližší samotnému mozem, pozemku, je to ošetřeno místními e, úřady, které spravují majetek a jsou to služby, kterým se říká majetková okénka, takže to jsou ty služby, které ošetřují majetek jako takový na místní obecní úrovni ve chvíli, kdy neexistují majetkové tituly, protože na tyto tituly má monopol samotný stát. Ale jelikož stát je tak daleko od reality, tak to vede samozřejmě eh, k problémům. A na místní úrovni ve chvíli, kdy zemědělec chce eh, vlastnický titul na svůj pozemek, tak nejde k, k centrálnímu státu, ale jde k těmto místním úřadům. A tento místní úřad vytvoří výbor pro uznávání a tento výbor tvoří zástupci obce nebo té dané místní komunity. Říká se tomu eh, Dritín, což nejde ani v podstatě přeložit, ale jde v podstatě o moudré Eh, obyvatele té dané komunity a, tito, a také eh, členové komunity, uživatelé pozemků, sousedé a tak dále a tak dále. Všichni se tedy účastní tohoto postupu, stejně tak, jako říkala Anna. A je třeba říci, že to je způsob, který nám pomáhá in situ řešit velkou většinu problému. To znamená, že většina certifikátů, které e, jsou vydávány v Madagaskaru, vede k tomu, že míra konfliktů je, je menší jak 5%. A v podstatě skoro všechny konflikty bylo možné vyřešit za velmi krátkou dobu. To znamená, že je to systém, který umožňuje vyšší bezpečnost, zajistí také větší klid a lepší výsledky. Takže jaké jsou výsledky? Je velmi důležité, abychom to pochopili, protože díky tomu máme lepší přístup ke službám. Více jak 1500 takových služeb, skoro tedy 29 státních služeb, skoro 600 těchto eh, okének. A co se týče eh, validace, to znamená uplatnění toho titulu, tak to se to je samozřejmě, to potom musí udělat státní orgány, takže tento vlastnický titul tam, kde je nejdražší, tak je to pořád ještě méně jak 10% té ceny. Tyto certifikáty jsou vydávány do 118 dnů a na Madagaskaru ještě stále eh, existují žádosti z konce 50. let od roku 1886 bylo, eh, se začaly vydávat eh, tituly od roku 2006. Eh, bylo více jak 7 tisíc žádostí a do této doby bylo vydáno 45 tisíc vlastnických titulů. Samozřejmě, že ta čísla můžou být v pořádku, ale neřeší všechny problémy. A proč neřeší všechny problémy? Protože jedna z ambicí nebo z cílů tohoto systému je zajistit a ošetřit eh, bezpečnost investic. Zemědělci mají nemají ani tolik zájem o tu samotnou investici, ale mají zájem na majetku, který budou moci zdědit jejich potomci. A to je ten problém. Druhý problém spočívá v tom, že víme, že tady eh, jsou udělovány mikroúvěry, eh, jsou vydávány certifikáty na pozemky, ale ta realita je taková, že zemědělci neinvestují do těchto eh, pozemků, nenasadí tam nové stromy. To znamená, že jsme jsme v situaci, která nás nutí k zamyšlení. Je třeba se zamyslet nad tím, jak postupovat. A je třeba se ještě více zamyslet nad těmi investicemi. Dále, co se týče toho počtu těch pozemků a velikosti eh, těchto pozemků, tak eh, tady máme eh, tady pozemky, které mají 2 na 3 metry a my používáme GPS na to, abychom vyměřili tyto parcely. Ale kolikrát v podstatě dojdeme k tomu, že tyto parcely jsou mínusové. Je pravda, že jsem hovořil velmi rychle, eh, spoustu věcí jsem zapomněl a to je v podstatě to, co jsem chtěl obecně říci. Eh, Děkuji mnohokrát za tento zajímavý nástin toho, čím eh, jste se na Madagaskaru zabýval. O co se zde snažíme? Nesnažíme se pouze o registraci neregistrované půdy, nesnažíme se pouze o to, aby se chudí stali majiteli, ale děláme mnohem více. My v podstatě se snažíme vytvářet kapitál, protože veškerá registrace, která proběhla jak eh, ve Rwandě, o čemž jsme slyšeli, a také těch 8 milionů, které zaregistrujeme, doufejme, ve Rwandě, se stane kapitálem. To znamená, stanou se součástí procesu vytváření bohatství. Já mám byt v Šatelánu, ale kdybych vám řekl, že nemám vlastnický list, tak to znamená, že to nemůžu prodat, ale můžu to eh, předat svému synovi. Pokud bych měl vlastnický list, tak eh, můžu jít mm, do banky a eh, zaručit se tímto vlastnictvím a můžu můžu si za to koupit další byt nebo dům nebo auto. Byla by to jakási jistina. Takže my se zde snažíme o rekapitulaci rekapitalizaci chudých rozvojových zemí. A pokud je budeme rekapitalizovat podle profesora Disota, pak vytvoříme 17 bilionů dolarů eh, bohatství. Bohužel čas kvapí a musíme si vyšetřit čas na diskusi. Ale dovolte, abych k tomu nadnesl několik podnětů. Registrace. Hovořili jsme o tom, Anna o tom hovořila v podobě knihy, respektive pozivkové knihy. I Clayton hovořil o registraci a mm, o tom, jak je uvedena na internetu, je tam teda určitý informační systém eh, na internetu. Takže je zde celá řada zajímavých otázek, o nichž můžeme diskutovat. Ale snad bych napřed dal slovo svému spolupředsedajícímu panu Mitchellovi. Já nechci mluvit dlouze, ale důvod, proč tento projekt podporuji, je, že se domnívám, že tuto politiku musíme skutečně rozvinout a komise by měla skutečně vynaložit čas na um, přemýšlení o tom. Řeknu proč. Za prvé, jaké byly zkušenosti v jedné evropské zemi, v té, kterou nejlépe znám, totiž v Irsku. A důvod, proč máme rozdělené Irsko, je právě vlastnictví majetku nebo nemovitosti. Velmi malý kousek území byl v severno, severovýchodní části předán lidem, kteří začali obdělávat půdu a investovali do ní, kapitalizovali ji a tak dále. Ve zbytku Irska máme rozsáhlá území v britských eh, rukou ve vlastnictví Britů, kteří velmi vykořišťovali ty pracovníky, ty zemědělce, kteří na této půdě pracovali. Tehdy bylo Irsko možná eh, osídlenější než eh, Británie, nicméně lidé odcházeli z tohoto důvodu. To znamená, že jádrem mnoha problémů i politických problémů v Irsku bylo vlastně vlastnictví nebo vztah k půdě. V původu, v, v průběhu celého 19. století se z toho stal problém. A za mého života, politického života, jsme ustavili takzvanou pozemkovou komisi, kdy vlastně ta území byla vykupována, rozdělována dále. Určitě v tom, teda proběhlo v 70. letech zejména, kdy došlo teda k rozdělení eh, půdy. Možná, že toto by byl mm, následování hodný model. Mám na mysli o zemi, která kdysi byla součástí říše, byla nedávno eh, zemí, kde proběhl hladomor, eh, není to tak dávno, ale tato země skutečně přispěla, nebo tento systém přispěl k rozvoji. Ehm, eh, to byla doba ještě před ehm, počítači, před satelity a tak dále. My máme Evropskou vesmírnou agentury a ten takzvaný set aside, to znamená to, co musí zemědělci nyní dělat, eh, nechat eh, půdu ležet eh, ladem, a za, a za to dostanou určité eh, subvence nebo dotace a pak jsou i tyto pozemky eh, zakresleny nebo snímány satelity a eh, jsou taky, takovýmto způsobem registrovány a tak dále my můžeme všechny tyto věci eh, nastolit, využít naší zkušenosti, zkušenosti jiných členských zemí a eh, institucí, abychom pomohli lidem. Takto lze teda identifikovat eh, vlastnictví. Já, na mě situace v Rwandě velmi zapůsobila. Navštívil jsem ji, abych se podíval na jejich katastr, katastrální úřad a byli tam lidé, myslím, z vaší společnosti a snad i z britského katastrálního úřadu, německého či holandského, kteří se snažili pomoci uskutečnit ten systém katastrů. Já jsem te, kdysi byl v Irsku ministrem pro místní rozvoj a e, viděl jsem ve Rwandě přesně to, co jsme dělali my, to znamená poskytování poradenství e, e, lidem, Eh, diskuse, diskutování o eh, problémech pozemku, výměně pozemku a tak dále. Jsou zde určité způsoby, jak to dělat za účasti všech lidí a není to skutečně odtažité. Nechci tady mluvit o bilionech, ale skutečně pro mou zemi to znamenalo velkou změnu nejenom v historii, ale také nedávno. A poslední věc. V Dublinu, v mém volebním obvodu, jsme měli rozsáhlé, rozsáhlé eh, obsáhla sídliště, eh, která patřila městu a pak jsme eh, to zprivatizovali v 60. a 70. letech a to byla obrovská změna. Lidé najednou něco vlastnili, ehm, Konec, konečně měli ambice, měli určité ehm, cíle, ehm, mohli eh, více na sebe spoléhat, získali sebe důvěru, lidé začali kupovat celé domy, další, předávali je dalším generacím, byla to určitá jistota. To se určitě určitě nemůže stát přes noc, ale vyvíjí se to. A i cílem tohoto slyšení je mm, eh, tyto věci zdůraznit eh, nevím, zda pan Geren by mě podpořil, ale domnívám se, že mm, eh, je nutno v této věci docelit také koncensu napříč společenskými vrstvami a společnost a, a skupinami. Doufám, že i komise podpoří tuto myšlenku. Tolik teda e, z mé strany a můj názor ještě dříve, než se vysloví komise. Děkuji. Mohu nyní požádat pana Vima Oldhofa a pana Bloka, aby se k tomu stručně vyjádřili. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Vilm Althoff, pracuji pro DG Development a mám na starosti zejména otázky zemědělství a potravinové bezpečnosti. Děkuji za uspořádání tohoto zajímavého slyšení a e, za volbu tohoto tématu, zajímavého tématu. Abych přímo reagoval na poslední výzvu pana Mitchella, tak chci říci, že my skutečně uznáváme význam půdy a pozemku. Je to naší prioritou a zkoumáme, jak to dále rozvinout za spolupráci za spolupráce s některými z vás, ale je to, je to stále na našem pořadu jednání. Například formou publikace evropských vodítek o designu a reformách evropské pozemkové politiky z roku 2004. To eh, je příručka, která zůstává stále relevantní a užitečným zdrojem pro eh, určité rady nebo návody na postupy. platí nadále to, co řekli i někteří z vás, že když hovoříme o půdy, tak neexistuje jedno jediné řešení pro všechny. Každá země má své specifika. Také je nutno zamyslet se nad účastí jednotlivých stran v procesech a e, celá tato věc vyžaduje určitý čas, který je nutno procesům dopřát. A zejména Jde o bezpečný přístup k půdě a e, k právům e, na půdu nebo vlastnickým právům. To je vlastně e, podstatou všeho a to navazuje vlastně i na úvodní slova pana předsedy. Hovořil jste o rozmnožování nebo rozhojnění bohatství a příjmů. protože vlastnictví půdy je základ produkce, základ bydlení, živobytí, základ pro přístup ke zdrojům, vody, pastevectví, eh, lesnické produkty a tak dále. To jsou teda aspekty, která, které zde byly zdůrazněny. Stejně tak jako význam institucí a dnešní prezentace na to poukázaly, totiž jak důležité je zřizovat instituce, které se zabývají registrací půdy, které hledají řešení konfliktů nebo majetkových sporů a tak dále. Další věc, která je v těch zmíněných pokynech či vodítkách obsažena, je to, že i neformální a zvykové systémy držení půdy by eh, měly být uznány a neměly by být vnímány jako omezení intenziv, intenzifikace nebo intenzivního vzdělávání půdy, protože, jak říkám, neexistuje jediné řešení nebo všelek pro jednotlivé problémy. Z praktického hlediska eh, komise a programy, které vyvíjí, eh, podporuje celou řadu iniciativ na globální úrovni, například na základě územní koalice, instituc, institucí anebo v souvislosti s habitatem OSN, Africkou unii a tak dále, ale tež na národní úrovni, kde probíhá celá řada programů, včetně Namíbie, Bangladeš, Rwandy, Venezuele a Vietnamu. Eh, takže je zde celá řada programů, které již probíhají a které podporujeme. Samozřejmě, že se snažíme eh, dělat více, kdekoliv a kdykoliv to jde. A aniž bych eh, chtěl předjímat diskusi, která se asi bude vztahovat k, té, k tomu druhému panelu, tak jedna věc, která je zmiňována v těch evropských pokynech eh, pozemkové politiky, je otázka velkých investičních eh, akcí mm, v oblasti drobného zemědělství a vlastnictví půdy. To je něco, v čem musíme pokračovat. Můj kolega Blok je předsedou takovéto pracovní skupiny eh, který um, se určitě o tom zmíní ještě podrobněji. A těmito slovy bych eh, chtěl ukončit. Děkuji. Děkuji, Vime. A smím tedy požádat vašeho kolegu z komise, zda byste se mohl soustředit případně na majetková práva nebo práva vlastnictví, vlastnictví půdy. Is there somebody else from the commission going to speak? Chtěl by někdo z komise, Chtěl by ještě někdo z komise hovořit? Prosím. Omlouvám se, pane předsedo, můžete nám zopakovat otázku? Eh, pokud budete hovořit, poprosím vás, abyste se zaměřil, tak jak jsme to dělali dnes dopoledne, na registraci eh, práv k vlastnictví nemovitostí. Nejde tedy jenom o, o zemědělskou půdu, ale o práva k nemovitostem obecně. Hl- nejdůležitější je, že v pokynech pro evropskou politiku eh, se odkazuje na uznání zvykového práva vlastnictví a tím neříkáme, že registrace není užitečná. Ta registrace je něco, co je potřeba v každém případě, ale proces, který k té registraci vede, v mnoha případech je ošetřen takovým způsobem, že nebere v úvahu eh, slabé stránky institucí, které se v rozvojových zemích utvářejí a také specifický kontext, v němž se domníváme, že registrace může být vyvinuta rychleji, například ve státech jako Rwanda, kde je vysoký populační tlak eh, a potřeba registrace je skutečně silně vnímána, silněji než třeba v, v zemích, kde eh, v řadě venkovských oblastí ten tlak na prostředky nepůsobí tolik jako ve Rwandě, nebo kde jsou ty eh, periměstské oblasti, které si žádají registraci a eh, rychlejší registrační systém. Děkuji. Pokud tomu tak je a komise si to uvědomuje, možná bychom měli uh, Eh, vlastnictví nemovitostí a právo držení půdy zařadit do strategických dokumentů, do střednědobého hodnocení a tak dále protože to je poměrně zásadní kritérium. Eh, když hovoříme o přístupu ke vzdělání, ke zdravotnictví a tak dále, tak máme zmínit i půdu vlastnictví nemovitostí. Nyní bych eh, zahájil diskusi s kolegy. Prosím, chcete se přihlásit? Děkuji za to, že jste mi dal slovo a za to, že jste zorganizoval toto velmi zajímavé slyšení. Já mm, se bojím, že možná můj komentář bude spíše provokativní, možná, že nepůjde v tom stejném směru, jako jste hovořili vy, protože tady hovoříme o rekapitulizaci, o zvýšení hodnoty, ale té hodnoty pro koho, kdo toho bude těžit, protože eh, velmi často by mohlo docházet k tomu, že eh, ta privatizace půdy vlastně nebude řešením, protože hovoříme tady o rozvojových zemích ve valné většině. A většinou v těchto zemích půda je majetkem celé společnosti a všechno to je eh, ošetřeno Eh, s jiným způsobem, jinými tradicemi. OSN od roku 2006 říkají, že eh, autoktonní společnosti mají právo na svou půdu, na které žijí a kterou obdělávají. Já sama jsem předložila pozměňovací návrh, který byl přijat, když jsme se vyjadřovali k této eh, rezoluce, když jsme se připravovali na Kodaňský kongres. Hovořili jsme také o těchto autoktonních a tradičních eh, společnostech a hovořili jsme o jejich právech. A z toho důvodu já jsem chtěla položit následující otázku. Eh, jak vy vnímáte toto, to znamená ten, eh, to uznávané právo tradičních společností na půdu, kterou obývají a eh, poté ten druhý přístup té rekapitalizace. Já vím, že hovoříme o rozvojových státech, ale tato debata mi hodně připomíná jeden statistický údaj. V Evropě eh, každé tři minuty eh, se přestává obdělovat určitá část půdy a mm, možná, že tady problémem eh, není například eh, přístup k půdě, není to zavírání zemědělských podniků nebo nechávání eh, půdy ležet ladem. Není to všechno spojené s dluhy, které už bude jen těžké vracet. Já bych byla velmi ráda, aby tato debata, která se rozvinula tady anebo v rozvojových státech, se zabývala také otázkou přístupu k půdě. Jak zajistit mladým lidem přístup k půdě? která je velmi úzce propojená s těmito tituly, s těmito certifikáty a vlastnickými tituly. To znamená, že možná, že nemusíme tady neustále hovořit o individuálním vlastnictví půdy. To je vysoce politická diskuse. Poprosím eh, naše panelisty, aby odpověděli. Clariso, prosím, nebo Clayton? Eh, já si myslím, že na určité úrovni to rozlišení mezi kolektivním a soukromým vlastnictví eh, zakrývá skutečnou realitu v, v terénu protože dva lidé mohou být ve stejné posteli a dva lidé mohou obdělávat jedno pole. Do určité míry zaznamenáváme určité rozdělování prostředků mezi různé uživatele. Když hovoříme o privatizaci, tak problém, který vyvstává, který jste zmínila, je přístup k půdě, zaručit přístup k půdě. A co jsem se snažil už vysvětlit ve svém příspěvku, je, že se snažíme řídit soutěž. Máme vzácný zdroj, který si přejí všichni, jakým způsobem ušetřit ta práva dynamicky. To znamená, že eh, uživatel s vysokou hodnotou by mohl vykoupit tedy těm, kteří by to neobdělávali takto. Eh, a pokud hovoříte o původních obyvatelích, musíme si uvědomit, Eh, také eh, obec, společenství a místní vládu, eh, protože to nesmíme ignorovat. Ono by to jinak skončilo, takže nebudeme brát v úvahu původní obyvatele a jejich tradiční práva na půdu. A v každém případě se tedy shodneme na tom, že na toto téma, na tomto tématu se shodneme, že jsou většinou tradiční práva pošlapávána. ale v mnoha případech kolektivní vlastnictví eh, ze strany společenství a rezistence vůči myšlence privatizace často bývá motivováno ideologicky. V tom smyslu, že v takových případech často máte eh, soukromé vlastnictví na základě rodiny od rodiny, pokud tedy třeba společenství vyvíjí takovou eh, vlastnost. Představme si, že ta společenství eh, má tuto eh, možnost a ptáme se potom, jaká má práva a jak se k těmto právům dostat a my se snažíme explicitně toto všechno vyjádřit, aby nedošlo k nejastostem, dvojznačnostem nebo sporům. Ještě než dám slovo Klarise, chci se obrátit na Anu a zeptat se jí, co zjistila v terénu ve Rwandě, eh, co se týče této problematiky. Pokud jsem eh, tu otázku a vystoupení správně pochopila, eh, necítíte se dobře s myšlenkou privatizace jakožto řešení pro všechno a e, skutečnost, že je nejdůležitější zajistit přístup k půdě. Já myslím, že o tom se v Rwandě mnoho nediskutuje. Soukromé vlastnictví je brané jako fakt, ale e, Mozambik je v tomto smyslu zajímavějším příkladem. Eh, protože tam všechno půjdu vlastní stát a opět to nabízí formou dlouhodobých pronájmů, ale u nich transakce nebo eh, těchto pronájmů možná není, trh tam není s těmito transakcemi, proto eh, vzniká debata na vysoké úrovni o tom, zda by třeba bylo, mohlo proběhnout více transakcí převodů půdy, ale zároveň, aby bylo uznáno obecní vlastnictví kdy tedy užívání půdy je v zásadě garantováno, pokud obýváte tu půdu. Pokud jste ji obývali minimálně 10 let eh, a obývali jste ji v dobré víře, jakožto společenství. Eh, není to tedy formou písemnou, ale je to formou nepsaného zákona a tato zásada se dodržuje. Nevím, zda vám tato odpověď stačí že když já uvažuji o zárukách přístupu k půdě, tak eh, samozřejmě eh, eh, nejde jenom o fyzický přístup, ale o tom, jakým způsobem si ten přístup zaručit a tím se dostáváme ještě zase do jiné kapitoly. Abych to sformuloval trošku lehčeji. Představme si, že 21-letá dáma vlastnila 14 tisíc akrů a mm, vlastně, vlastně zbytek té půdy byl odebráno mě, tedy e, obrovská část a ti, kdo ji odebrali, e, na tom strašně profitovali a ale zároveň to srýlanskou ekonomiku zachránilo. E, ale zároveň to nakonec tady kolegovi tak moc neublížilo. Ještě chci zmínit, že tady je kolega Pat Gallagher, a říká se mu The Cope, protože v, Donego, v hrobství v Donegoli je hodně Galaheru. E, a oni byli ti Cope, galaherové, čili ti, kteří založili kooperativu, čili družstvo. E, proto je důležité e, to družstvo skutečně zakládat na spolupráci, jak ten název napovídá. A ještě toto souvisí možná i s druhým panelem, protože se vždycky ptáme, pokud je původní obyvatelstvo, dá se to ošetřit různě. Ale jednu věc, které nerozumím. My aspirujeme na to, abychom vysvět, vyřešili věci pro sebe, neumíme to a pak to řešíme za ostatní. Tohle to je problém v Irsku, když jsme začali eh, prodávat eh, domy vlastně nemístními úřady, tak eh, najednou tam byly problémy, protože se říkalo, už to nebude socialistické ani sociální, bude to jenom konzervativní, ale u nás konzervativní kultura nefunguje, neplatí, ale ono, ten převod do soukromého vlastnictví změnil postoj lidí. Lidé začali dlouhodobě investovat do těch obcí, kde bydleli a my aspirujeme na vyřešení těchto věcí sami pro sebe, když se vydám do Rwandy nebo Angoly a vidím tam mladé lidi s mobily eh, a oni je umí používat líp než já. A jsou to inteligentní lidé, kteří mají svoje vlastní ambice. Tak si kladu otázku. Eh, padla berlínská zeď, Eh, a já si myslím, že taková podobná berlínská zeď chudoby v rozvojovém světě by měla padnout taky. Eh, a součástí řešení je nabídnout lidem příležitost. My máme aspirace, oni mají aspirace, my se o něco snažíme, my chceme vlastnit svůj byt nebo kousek půdy, eh, chceme do toho investovat, chceme něco zanechat svým dětem. A proč tuhle naději nedat jiným? Kdybychom to učinili, tak samozřejmě to výrazně změní životy lidí a lidé by se uchopili té příležitosti a snažili se ji maximálně využít. Pane Micheli, já jsem chtěla říci přesně toto. V naší společnosti tady já hovořím o Francii a Evropě obecně a vidím tisíce, mám tady konkrétní číslo, tři miliony se dům nebo 700 tisíc lidí, kteří museli opustit svoji půdu, protože eh, byla napojena na, byla privatizována, oni si nemohli dovolit ani půjčku, takže i u nás bychom měli zvážit ten opačný přístup a garantovat lidem přístup k půdě, eh, která by se neměla stát eh, jenom soukromým vlastnictvím a díky to, této možnosti užívat půdu by mohli mladí zemědělci eh, vybudovat nové farmy a obdělávat tu půdu. Eh, takže tu berlínskou zeď tam musíte vrátit, ne? Ehm, já bych chtěl dát lidem možnost vlastnictví. Já chci, aby lidé měli možnost naopak vlastnit. Nemůžeme eh, jim to brát ani přidělovat, ale máme ještě jeden panel. Ale vím, že Charles možná chce položit otázku. Prosím. Charles Gorengs? Ne. Ano? Kdokoliv panelu se chce zeptat? Děkuji vám, pane předsedo. Eh, v skutečností je, že toto je zásadní téma v oblasti vlastnictví půdy, pozemku. Na straně jedné je to určitá komodifikace půdy a na straně druhé sociální faktory. A o tom se hodně píše a možná i parlament si to poznamená. A musíme také zvažovat tuto věc na jiné úrovni. Co je vlastně ten žebřík, který vás vede k vlastnictvím nemovitosti? Tam můžete začít úplně dole, politik vám řekne, tam můžete zůstat a nakonec dostanete dlouhodobý nájem, ale pokud se budete potom žebříčku posouvat nahoru, je to v pořádku, máte pronájem, máte nejrůznější sociální bydlení, zvykové právo a tak dále. A lidé si prostě na tom žebříčku svoje místo najdou tak, jak je to vhodné. A něco takového se prakticky děje v terénu. A my se setkáváme s tím, a tady hovořím o městských oblastech, aglomeracích, že máme vlastnictví formální a neformální a e, trh pozemky a bydlením funguje jak v tom formálním, tak neformálním sektoru. Já bych chtěla zmínit, e, tak to ví pan Blok, e, že pokyny které komise vytvořila, jsou dobré, ale nejsou upravené podle eh, městských aglomerací a rozhodně se můžeme právě z těchto transakcí poučit. Já bych vám rád chtěl formálně poděkovat za účast na panelu a rád bych da, předal předsednictví kolegovi, eh, který si eh, povede schůzi dál. We need okay. to um, ask the panel Měli bychom požádat nyní členy panelu, aby se usadili v první řadě a vyměnili si tím pádem místa s novými členy druhého panelu. A Dobře, zatím teda to dojde ke změně míst, tak bych chtěl říci, že nám zbývá už jen hodina a doufám, že každý z eh, nadcházejících čtyř řečníků bude mluvit 10 eh, minut, tak aby nám zbyl čas na diskusi.

Okay, you're, you're all very welcome. I'm just going to... Srdečně vítejte mezi námi a, a prosím trochu rychleji, abychom to stihli. Děkuji vám. Takže tento panel se bude zabývat otázkou eh, honby za eh, půdou nebo za eh, zemí v poze, zabírání půdy v rozvojových zemích a sestává ze čtyř eh, řečníků, a sice je to pan Roman Here, FIAN, síť, dále Violet Rumpaner, ředitel eh, neziskové organizace 3D, Michael Taylor, programový eh, manažer Mezinárodní koalice půdy a Henry Saragich, doufám, že vyslovuji správně, generální koordinátor Lavia Campesina. Doufám, že každému vystačí 10 minut na prezentaci, tak abychom mohli mít i diskusi. Prvním je pan Roman Here. Děkuji mnohokrát za pozvání. Já se vynasnažím dodržet časový limit 10 minut. Vidíte, prosím, prezentaci před, eh, před vámi? Ano. Takže předně blahopřeji komisi, že propojila ty dvě problematiky, totiž problematiku vlastnických práv se zabíráním půdy či pozemku, to je, myslím, velmi důležitá eh, otázka. A mým já bych eh, vás chtěl uvést do této problematiky několika obecnými prohlášeními k zabírání půdy a mm, pokud se domníváte, že eh, poskytnu určitý přehled eh, případových studií nebo konkrétních příkladů, tak vás zklamu můj přístup je jiný. Zaprvé musíme vidět věci šířej. Hovoříme-li o akvizici eh, půdy. Obvykle hovoříme pouze o zemědělských aktivitách, ale my bychom se měli také zabývat eh, těžebním průmyslem, cestovním ruchem, přírodními rezervacemi, chráněnými přírodními rezervacemi a eh, mimo zvláštními speciálními ekonomickými zónami. Ve své prezentaci by se chtěl zaměřit na kulturní aktivity, no promiňte, na zemědělské aktivity, které se obvykle skrývají právě pod názvem záběr půdy. FAO odhaduje, že v posledních třech letech bylo zahraničními investory zabráno až 200 milionů hektarů, jiné odhady vypovídají o 50 milionech hektarů. Pro srovnání zemědělská půda v celé Evropě představuje asi 100 milionů hektarů. A tyto zábory půdy jsou eh, převážně dlouhodobého nájmu od 20 až po 100 let, to znamená, nejedná se o nákup nebo nabití půdy. V jakém kontextu k tomu dochází? První bod se vztahuje rovněž k debatě eh, k prvnímu panelu. A sice je to v kontextu liberalizace eh, trhu s půdou od poloviny 90. let. Světová banka, bilaterální dárci naléhají na liberalizaci půdy, privatizaci půdy, tak, aby se půda stala eh, přístupnou pro investiční činnost a také pro mezinárodní investice. Před ním předním představitelem v tomto ohledu je například tzv. Millennium Challenge Account, ale také Německo má řadu projektů ehm, v tomto ohledu. Druhý bod ehm, je, že dochází k obrovské eh, konjunktuře, konjunktuře v oblasti zemědělství a také ehm, potravinářského průmyslu začátkem 90. let eh, asi jeden eh, byla investována asi 1 miliarda amerických dolarů do zemědělství a v roce 2007 se toto číslo vyhouplo až na 3 miliardy amerických dolarů. Já spatřuji zejména tři hlavní hnací síly pro tuto rozsáhlou, eh, rozsáhlý transformační proces venkova. Za prvé je to krize potravinových cen v roce 2008. Otázka národní potravinové bezpečnosti se vrátila na pořad dne v mnoha zemích. Ty bohatší státy se nyní snaží lecos dělat, také se e, zabývají zemědělstvím při pobřeží, to znamená, chtějí zajistit potravinovou bezpečnost i Eh, rozsáhlou eh, činností eh, vně svých území. Dále velká konjunktura globálních agropaliv. Existují nejrůznější podpůrné programy a dotace pro kontinuální rozvoj agropaliv, například ty kvóty, které má Evropská unie. Jsou odhady, které vypovídají o tom, že 37 veškerých záborů půdy jsou určeny na produkci agropaliv nebo pohoných hmot. Když se podíváme e, na odhady, potřeby eh, půdy, tak eh, zjišťujeme, že téměř půl milionu hektarů bude zapotřebí, aby došlo k vytvoření udržitelného mixu pohonných hmot. To znamená obrovský nárůst, pokud jde o potřeby eh, využití půdy. A dalším aspektem je finanční krize, dochází k velmi aktivnímu vyhledávání reálných investičních příležitostí ze strany investičních a finančních společností, investičních fondů a tak dále. Co se změnilo, co je nové? Já zde uvádím citát jednoho kambočského rolníka, který který se táže, proč kupujete eh, celý pozemek místo toho, abyste nakupovali rýží na trhu. Eh, to je jasné vymezení od minulosti, od doby před 10-20 lety. Obvykle se investovalo eh, v hotovosti do plodin na světovém trhu a nyní i v souvislosti s těmi zelenými nebo biopalivy, dochází k příjmem investiční činnosti. Kdysi se kladl důraz na plodiny eh, vysoké hodnoty a nyní se klade důraz na základní typy plodin a na bio eh, pohonné hmoty. Ve střední Americe se proslavily aktivity společnosti eh, Chiquity. Tam se jednalo o eh, plochu 20 až 50 milionů hektarů a nyní už uvažujeme v mnohem větších dimenzích, v dimenzích, které přesahují 100 milionů hektarů v Evropské unii pouze. Také hlavní hráči se změnili, není to již pouze soukromý sektor, který je aktivní, ale jsou to také státy, přímo či nepřímo, prostřednictvím rozvojových bank, eh, Um, nebo různých fondů. A jsou to také investiční fondy a finanční instituce, které jsou čím dál tím aktivnější. Asi před měsícem jsem navštívil mm, Kambodžu a um, měli jsme, nebo podnikli jsme jakousi studijní návštěvu v těchto, v těchto regionech. Pohlednete-li na tuto mapku, tak zjistíte, že existují zde pouze velmi úzké koridory, které jsou určeny na osídlování lidmi. Taková to je realita eh, těch eh, transakcí nebo vůbec eh, prodejů půdy. Tady vidíte výsledek klučení lesů, které byly ale velmi užitečné pro lidi. Tam se pěstovali plodiny a chovali buvoly. A tento obrázek je tež zajímavý, protože e, ukazuje záběr rybářské komunity a ten kámen na pravé straně naznačuje, že mají jasně definovaná rybolovná práva. E, je to moře, které tam vidíte ale eh, rybolov tam už není možný navzdory dokumentovaným právům, protože velká část eh, vlastně toho pobřeží eh, byla zničena, respektive se využívá jinak. Retorika investorů a také států v Kambodži je taková, že slibují pracovní místa, za druhé infrastrukturu a ekonomický rozvoj ku prospěchu všech, ale e, realita je e, poněkud jiná. Totiž nevzniká příliš mnoho pracovních míst a pokud ano, tak eh, ta místa jsou velmi eh, nízkoplacená, mnohdy ještě mm, eh, hůře než ehm, v minulosti, než teda práce, kterou lidé odváděli v minulosti. Ta práce nebo pracovní místa jsou velmi nejistá. Právě v těchto oblastech, kde dochází k rozsáhlému záboru půdy. Infrastruktura je typu přístavů nebo dálnic, které skutečně nepomáhají místní populaci. A realitou také je, že přicházejí o přístup k půdě a také k vodě a rybolovným plánům právom. To znamená, že zábory půdy ignorují národní právo a porušují lidská práva, zejména práva na potraviny a také eh, zvyšují koncentraci půdy a marginalizují, vytěsňují venkovské komunity. To znamená, eh, zábory půdy je pravým opakem toho, co je v podstatě eh, na pořadu dne v Evropě a ve světě, to znamená podporovat zemědělské reformy. Eh, je to spíše jakási negativní zemědělská eh, reforma a usnadňování eh, těchto transakcí je také ku prospěchu, ku prospěchu zemědělské velkovýroby a na úkor drobných rolníků. Pokud jde o případové studie, tak nedávno jsme e, zveřejnili dokument o záborech půdy v Kenii a Mozambiku. A tato moje poslední průsvitka se týká společných aktivit e, organizací e, občanské společnosti v Evropě. Snažili jsme se monitorovat, sledovat aktivity Evropské unie, zejména z hlediska jejich návrhu eh, podpořit africké zemědělství. Většina, doufám, má mm, tuto zprávu k dispozici, většina z vás. Kdysi eh, jsme se velmi výrazně zaměřovali na aktivity týkající se záboru půdy ze strany Evropské unie a členských států a nyní bych chtěl zdůraznit několik hlavních apelů na adresu Evropské unie a členských států, pokud pokud jde právě o zábory půdy a jejich možné aktivity. Za prvé je nutno iniciovat mezinárodní nařízení, které by zabránilo takovéto eh, zábory půdy. Pokud jde o nový eh, investiční eh, rámec Evropské unie, bylo by velmi důležité zapracovat do něj i klauzule o, s jasnými odkazy na mezinárodní lidská práva a jejich nadřazenost nad národními. Dále Eh, je eh, nutno zdůraznit eh, celkovou potřebu Evropské unie, pokud jde o, pardon, snížit potřebu Evropské unie po zahraničních územích, posílit implementaci lidských práv v oblasti půdní politiky. Evropská unie by v žádném případě neměla podporovat tyto rozsáhlé zábory a investice eh, do půdy. A je také nutno podpořit nadcházející proces FAO o dobrovolných eh, pokynech, eh, pokud jde o zodpovědnou, zodpovědné řízení půdní politiky a přírodních zdrojů. Více detailů k těmto eh, zprávám můžete získat ode mne eh, tím, že mi napíšete mail. A chtěl bych ukončit článkem 1.2 Mezinárodní úmluvy o ekonomických, eh, sociálních a kulturních právech. Evropské členské státy tuto úmluvu ratifikovali a tam je uvedeno, že v žádném případě nesmí být eh, lidé pozbaveni svých vlastních výrobních prostředků a prostředků na živobytí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nesmírně zajímavá prezentace. Sekretariát zajistí, aby se ty prezentace rozdaly účastníkům, protože některé z nich jsou nesmírně zajímavé. Dále vystoupí Veltrupenér, ředitelka nevládní organizace 3D. Thank you very much for the opportunity. Děkuji za příležitost zúčastnit se tohoto slyšení a sdělit naše stanovisko. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci zmínit stručně organizaci 3D. Jsme neziskovou asociací se sídlem v Ženevě. Naším posláním je podporovat spravedlivou ekonomiku, kde se každý může těšit lidským právům, eh, zvyšujeme povědomí a informovanost o otázkách lidské, lidských práv v souvislosti s ekonomikou, vytvářením informačních nástrojů, snažíme se zapojit rozhodující činitele, média a veřejnost a eh, v tom se snažíme zvýraznit potřeby propojení politiky a jejich dopadů v terénu když jsme si vyslechli prezentace mých předřečníků eh, o tom, jaké dopady má akvizice půdy. Eh, pokusím se vás seznámit s pohledem lidskoprávním na tuto problematiku a jakou hodnotu lidská práva v tomto smyslu přinášejí. A na závěr nabídnu několik námětů k další práci na mezinárodních fórech. Budu hovořit o odpovědných investicích do zemědělství. Podle Olivie de Schutt, zvláštní zpravodajky OSN právu na potraviny. V současné době eh, je současná situace výsledkem nedostatečné regulace v minulosti, selhání regulace v minulosti se nám nepodařilo adekvátně investovat do zemědělství a rozvoje venkova. Nepodařilo se nám podporovat eh, cesty zemědělské produkce, které eh, neničí půdu a nevyčerpávají zdroje podzemní vody. Nedaří se nám vytvořit spolehlivé globální trhy a zemědělských komodit. Eh, co nám může nový přístup nabídnout? Jednak všechny státy ratifikovaly alespoň jeden ze závazků k lidským právům. Dobrovolně se zavázali k tomu, že budou dodržovat standardy lidských práv. Za druhé, lidská práva nabízejí mechanismus odpovědnosti a tady nejde jenom o odpovědnost vlád, ale také hospodářských subjektů ehm, Eh, lidská práva se zaměřují na to, eh, co se děje mezi zeměmi, ale také uvnitř jednotlivých zemí. To, co se děje mezi zeměmi, je důležité, aby nečinnost nepodkopávala lidská práva v jiných zemích. Zahrnuje to tedy e, povinnost regulovat chování nestátních subjektů, jako například nadnárodních společností. A v neposlední řadě e, přístup k lidským právům je neutrální. E, ne nepropaguje žádnou konkrétní formu vládnutí, žádný konkrétní politický nebo hospodářský systém, ani nenabízí jednoznačné předpisy, jak řešit konkrétní problémy, ani si nežádá volbu konkrétních modelů, ale zaměřuje se na práva jako taková. Jde o to, a, e, že pokud nějaká politika má negativní dopad na lidská práva, je nezbytné, aby vlády jednaly e, směrem k nápravě situace. Nikdo tady neříká, že investice do zemědělství nejsou potřeba. Většina stát rozvojových států je ovlivněna touto situací. Potřebuje přístup k potravinám, vodě, ehm, prostředům pro bydlení. Je nutné investovat také do kulturního života, ale investice do zemědělství, včetně těch, které jsou ze zahraničních zdrojů, vyvolává řadu problémů z hlediska dodržování lidských práv. Lidská práva jsou porušována, pokud jsou vyháněni lidé, pro něž je půda jediným zdrojem obživy. A to probíhá bez konzultace eksploatací bez náhrady a bez vhodných alternativ. Lidská práva jsou také pošlapávána, pokud místní eh, příjmy nejsou eh, dostatečné k tomu, aby eh, kompenzovaly ztráty v důsledku exportu. Zároveň příjmy místních farmářů klesají v důsledku toho, že se na domácí trh dostávají potraviny, z velkých plantáží, jejichž ceny jsou nižší. E, tím jsou ovlivněna práva pracující stejně tak jako právo na sebeurčení, právo na podílení se v kulturním životě a utváření místních společenství. A zároveň také právo e, na e, účast ve veřejných záležitostech a právo na informace. Jaké povinnosti tedy mají státy v tomto kontextu? Eh, právo na potraviny. Lidské právo na adekvátní výživu je zakotveno v několika nástrojích, nejkomplexněji v mezinárodním závazku o ekonomických, sociálních a kulturních právech. Toto právo bylo specifikováno podrobně v obecných poznámkách číslo 12 výboru pro hospodářská a kulturní práva. Každý stát má povinnost pro každého ve své soudní působnosti zajistit minimální přísun výživy, které musí být, která musí být dostatečná, eh, bezpečná a musí zajistit eh, aby nedošlo k hladovění stát, by neměl porušovat schopnost jednotlivce nebo skupin se sami živit, kde tato schopnost existuje. To je tedy eh, závazek respektovat. Stát by měl bránit ostatním, zvláště soukromým aktérům jako firmám, aby tuto schopnost eh, samostatné obživy eh, ohrožovaly. To je tedy povinnost chránit a dále musí posilovat schopnost jednotlivců eh, dosáhnout vlastní obživy, to je tedy závazek eh, naplňovat. Eh, zároveň jsou definovány pokyny pro rozhodovací proces, tedy nediskriminace, adekvátní pokrok, participace a zajištění účinných nápravných prostředků. Co lze udělat na cestě k odpovědnějšímu investování do zemědělství. Jak už zmínili tady moji předřečníci, měli bychom podporovat přístup založený na lidských právech, pokud hovoříme o investicích v zemědělství a e, přírodních zdrojích. Minimálně je nutné respektovat jedenácté zásad lidských práv, tak jak to předložila zpravodajka v oblasti práva na obživu. Také bylo zmíněno sedm principů odpovědného financování zemědělství, která, které vznikají na mezinárodní půdě. To znamená také definice povinných eh, operačních postupů a pokynů pro investování do zemědělské půdy. Znamená to také, aby jakékoliv financování, zvláště z veřejných zdrojů, bylo napojeno na požadavek dodržovat tyto zásady. Znamená to také chránit právní nároky chudých, znamená to také eh, možnost odvolání, pokud práva nejsou eh, respektována. Zároveň musíme řešit širší e, problematiku investic do zemědělství, včetně investic zahraničních. Investice musí být integrovány do strategie mezinárodního rozvoje a zvláštní zpravodajka pro právo na obživu zdůrazňuje, že toto je důležitým aspektem realizace této strategie eh, která někdy eh, nepodpoří produktivitu a naopak připravuje farmáře o příjmy. Zároveň bychom měli vytvářet systém pobídek pro inkluzivní modely podnikání pro producenty, obchodní modely, které zajišťují stabilní přístup ke zdrojům a lepší příjmy farmářům, ehm, absenci převodu půdy a absenci zneužívání. Ehm, dále je nutné regulovat globální trh zemědělských komodit. V tomto smyslu eh, bychom mohli zmínit příklad výplat dotací. Tedy proces, který by mohl vedl, jak kolegové říkají, třeba odpovědnější režim obchodnování. A v neposlední řadě eh, povinně by se mělo provádět hodnocení dopadu z hlediska lidských práv tak, aby výhody byly správně sdíleny a ten, toto hodnocení dopadu by mělo proběhnout před, během a po investicích do zemědělské půdy. Ti z vás, kdo máte zájem o hlubší studium této problematiky, by se mohli podívat na tyto publikace, které byly zmíněny a které zmíní také následující řečník a mám tady také seznam, který dá k dispozici sekretariat. Na úplný závěr Rozvojové země potřebují takovou politiku, která prospěje jejím vlastním obyvatelům, zvláště těm, kteří jsou marginalizováni, kteří jsou zranitelní nepotřebují zahraniční investory, eh, aby získali obživu pro sebe nebo aby spekulovali o cenách. Naopak takové politiky ohrozí tyto země. Konflikty vedou k obrovským zločinům, genocidám, vyhánění, sexuálnímu násilí, eh, obchodování s lidmi a tak dále. Eh, právě půda a voda jsou základem života. Pokud neřešíme tyto problémy nyní nenabídneme také odpovídající právní ochranu práv eh, na tyto komodity, eh, zaseváme semeno budoucích konfliktů. Eh, děkuji za vynikající prezentaci. Michael Taylor je programový ředitel organizace Global Policy and Africa v Mezinárodní Land Coalition. Uh, uh, Dobrý den, dámy a pádové. Možná, že už budete poněkud unavení. Já jsem na poslední chvíli změnil název eh, své prezentaci, protože eh, se domnívám, že mnohdy něco zaměňujeme v diskusích. A sice rozdíl mezi záborem půdy, investice do zemědělského sektoru a akvizici půdy. A tyto tři e, oblasti se samozřejmě překrývají často a bohužel, ale v některých případech nikoliv, takže musíme mít jasno, o čem hovoříme a o jakých procesech bychom měli přemýšlet. Já pracuji na sekretariátu Mezinárodní Land Coalition, to je globální aliance asi 80 eh, společností, některé jsou mezivládní, jako například Světová banka, FAO, Evropská komise byla zakladajícím členem a pak další organizace, jako například farmářů, odborové svazy, občanské společnosti a výzkumné společnosti a tak dále. Svádí nás dohromady vlastně společný eh, názor eh, na to, že kontrola nad přístupem k půdě a eh, zdroji jsou hlavním faktorem pro překonávání chudoby. Jak si dovedete představit, takovýto problém Eh, samozřejmě upotává pozornost mnoha členů eh, společnosti. V této chvíli teda provádíme globální výzkumný projev, eh, projekt s 35 partnery na celém světě, abychom přesně zjistili, co se děje a jaké dopady tento vývoj má. Jedním z našich zakladajících členů ostatně je Evropská komise, jak jsem již uvedl. Něco, nebo o některých bodech se již hovořilo, proto budu velmi stručně komentovat některé aspekty. Za prvé, zaznamenáváme obrovský nedostatek transparentnosti při těchto akvizicích. Neprobíhají v otevřených procesech, ale v zákulisí. A mm, my jsme se například snažili se Eh, přesně určit, jaké transakce půdní eh, nebo pozemkové transakce se odehrávají a zjišťujeme teda, eh, že existují mnohé transakce, o nichž se neví, nebo které v podstatě ani neproběhly, nebyly ohlášeny, registrovány a tak dále. Světová banka zjistila také ve své studii, že existuje eh, eh, nepravá uměra mezi zájmy investorů v zemích a sílou místní nebo eh, místní samozprávy. Uznávání práv na půdu. Co to znamená? Práva místních lidí, čím více jsou uznávána, tím větší zájem investorů. To znamená, že investoři zejména se soustředují na místa, kde očekávají nejmenší odpor lidí. Proč je půda důležitá? Mnozí z vás to vědí. Proč si to myslíme my? Je to zdroj, eh, na který se mnozí musí spolehat, jsou odkázání na půdu eh, pro své živobytí a může být také využita jiné účely My se domníváme, že půda má i celou řadu sociálních funkcí, eh, kulturní dědictví, identita lidí, ehm, sebepochopení eh, lidí mnohdy spočívá právě na přístupu a kontrole nad půdou, eh, kde žijí mění se vztah lidí k půdě a také se mění struktura celých společností. Já přicházím z Botswany v Jižní Africe, tam, nebo tato země je dobrým příkladem, jak se mění vztah lidí k půdě, například v důsledku apartheidu a jeho kontroly nad společností a tak dále. Pouze několik čísel, nyní musíme to mít na paměti, že zde existují příležitosti a rizika v těch změnách a vůbec v tom, kdo má přístup a kdo kontrolu nad půdou. 80 populace Um, eh, nebo hladovějících lidí žijí na venkově a 70 potravin světa je produkováno drobnými farmáři. To znamená, je zde obrovské riziko a je v tom i obrovská příležitost. Proč eh, je ten proces tak signifikantní, myslím, eh, ten proces honby za pozemku? pozemky a půdou. Země, eh, o kterou jde, eh, není prázdná, eh, žijí tam lidé. Ta prázdná, neosívená země je možná uprostřed Sahary nebo pouště Goby je to ale produktivní země, o kterou, nebo půda, o, o níž mluvíme a lidé, kteří na ní hospodaří, jsou ti nejchudší. Je to také důležité, a to zde již zaznělo, mnohé z těchto území, o která mají investoři zájem, um, skýtá velmi málo pracovních příležitostí a mnohé vlády na jihu se zoufale snaží přilákat investory do svých zemí, zejména do, na venkov, takže tam spatřují určité příležitosti. Je řada studií, které probíhají v této chvíli a ty předběžné výsledky ukazují, že existuje vysoký potenciál pro negativní sociální a ekologické dopady a ta rizika v mnoha případech eh, spočívají v tom, mm, eh, v podstatě ty projekty poukazují na rizika více než na příležitosti. Eh, k rizikům patří například to, že se jedná o uživatele společného eh, majetku. To znamená, že eh, ta půda je kolektivně vlastněna. My odhadujeme, že jedna až dvě miliardy lidí, kteří žijí na planetě, využívají vlastně společné zdroje z pravidla se jedná o státní eh, půdy. Eh, za koloniálních dob to byla takzvaná korunní půda, ale dnes platí, že tito lidé jsou skvoteři v podstatě na té půdě a to je hlavní kořen problému v této chvíli, protože vláda teda eh, se zbavuje půdy a Problém spočívá v tom, že právní systémy neuznávají zvyková práva lidí, kteří na této půdě po generace žijí musíme mít také na mysli populaci, která se zabývá extenzivním zemědělstvím, například pastevci. Eh, to jsou lidé, kteří teda chovají eh, zvířata, ale současně se stěhují, pohybují z místa na místo a e, pokud dochází k, pak e, k záborům e, té půdy, tak nemají kam dále jít a navíc samozřejmě dochází ke zkáze nebo ničení, znehodnocování přírodních zdrojů a tak dále. Já jsem už hovořil o tom, že jsme se snažili eh, eh, dva měsíce již identifikovat určité akvizice eh, půdy a dospěli jsme teda k těmto číslům 449 identifikovaných pozemků v Africe, 182 v Azii a tak dále. To je pouze špička ledovce. To je teda nikoli to, nikoli celkový počet akvizic, ale to, co jsme zjistili. Já jsem eh, jako příklad si vybral evropskou společnost, abych zbořil mýtus, že se jedná um, při těchto záborech pouze o Ameriku a, a nebo jiné. My jsme takto identifikovali 50 investic eh, ze strany eh, britských společností. Uh, v těchto zemích e, Africe, Azii, východní Evropě a to pro účely zemědělství, ale také těžebního průmyslu a tak dále. A jedná se celkem až o 700 tisíc hektarů e, Mozambik. Eh, Mozambik eh, má jeden z nejpokrokovějších pozemkových nebo půdních eh, zákonů v Africe, pokud jde o zvykové právo lidí. Mají také velmi agresivní kampaň na přilákání investorů. Tady máme mapku úrodnosti, ty zelené skvrny jsou nejúrodnější a naopak ta mapka na pravé straně a tam to žluté, to znamená eh, eh, obecní práva, eh, modré to jsou invest, práva, která byla udělena státem investorům v těch méně úrodných půdách nebo územích byla ta práva právě udělena nebo poskytnuta eh, místním eh, eh, lidem a ta úrodnější byla poskytnuta investorům. Ale ten poměr je zajímavý, to znamená země s velkou podporou ze strany Evropské komise tady skutečně velmi tvrdě zapracovala na katastrálním systému a registraci stále ještě dochází k překryvům. To červené jsou ty překryvy, to znamená na stejné území bylo poskytnuto jak místním samozprávám, tak i investorům. To znamená, eh, existi- ta rizika přitr- přetrvávají. Příklad Tanzánie, eh, případová studie, ale tu přeskočím. A ukončit bych chtěl tuto prezentaci pěti návrhy eh, ze strany mm, naší společnosti ohledně toho, jakým způsobem by se komise a další mohli do procesu zapojit. Za prvé je nutno zdůraznit, že nevíme ještě dost, pokud jde o rozsah příležitostí a rizik proč je výzkum tak důležitý? Zmínili jsme si o nedostatku transparentnosti, málo toho víme a dopady jsou daleko sáhlé. Jestliže si představíte, že vstoupíte do 99-letého eh, eh, nájmu, tak to může mít samozřejmě obrovské dopady na ekologii a tak dále a na společnost. Jak eh, lze zdokonalit výzkum v tomto ohledu? Probíhají velmi zajímavé výzkumné iniciativy společné ze strany FAO, IFAT a Světové Světové banky. Světové ba- Světová banka by měla nyní eh, vydat asi 30 eh, studií různých zemí také ropa, eh, to je mm, africká společnost, která se zabývá případovými studiemi a další organizace jako FIAN, SNV, Klub du Sahel, GTZ, ILC provádějí studie v Africe a Asii a dalších zemích. Toto, myslím, bude začátek lepšího chápání věcí. Musíme mm, eh, to lépe pochopit. A pokud jde o to, kdo Eh, prováděl dosud ty největší eh, studie, mm, eh, IFAT, Světová banka a tak dále. Ta studie, ty studie jsou velmi rozsáhlé, důležité a měly by být doplněny studiemi provedenými organizacemi, které zastupují lidi, jako například ropa. Místní komunity zastupují a to je důležité, aby skutečně kladly ty správné otázky a vnášeli je pak do debaty. Určitě Evropská komise a další by by mohli podpořit ještě odvážnější přístup, tak abychom bylo le- byli všichni lépe informováni. Za druhé je e, nutno e, zdokonalit registraci e, práv e, k pozemkům a k půdě, zejména v oblasti, e, které se vyznačují vysokou mírou investic. Proč? Protože tato e, práva k pozemkům jsou klíčová pro uh sdílení nebo přerozdělování eh, užitku, prospěchu. Eh, lidé pak budou mít alespoň teoreticky možnost volby, zda přistoupit na investici či nikoli a pokud ano, za jakých podmínek. Dále, jak o tom se tady již hovořilo v rámci prvního panelu, je mnohem eh, levnější a rychlejší s pomocí GPS a jiných moderních technologií. Eh, registrovat eh, práva k pozemkům eh, v velké míře je nutno uznat i kolektivní práva, jestliže komunity která mají takováto práva, budou chtít také nechat registrovat individuální práva v rámci těch kolektivních, ale předně je nutno eh, chránit kolektivní práva a mm, plurální práva. To znamená, my neobhajujeme nutně individualizaci eh, držení půdy, ale zdůrazňujeme tež e, právo těch soukromých držitelů nebo majitelů, aby měli také možnost dovolat se svého práva na pozemek u soudu a tak dále. Děkuji, Michael, mnohokrát za tuto prezentaci. A naším posledním řečníkem je Henry Sarage, generální koordinátor Lavie Kapusiny. Uh, thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych eh, také poděkovat poslancům Evropského parlamentu, kteří mě poslali jako zástupce organizace Lavia Campesina, jako zástupce eh, původních obyvatel eh, rodinných farem, tedy těch zranitelných skupin obyvatel vzhledem k tomu současnému modelu rozvoje, který se aplikuje. Děkuji vám Děkuji také svým předřečníkům, kteří zdůraznili některé klíčové záležitosti, protože ne vše tady zaznělo. Pro mě je dnes mimořádný den, protože mohu zasednout před poslance Evropského parlamentu eh, při zasedání výboru pro rozvoj. Pro nás totiž eh, organizace La Via Campesina eh, také nastal čas reflexe a uvážení, jaký problém je před námi. Pokud vidíme ty stovky tisíce lidí, prostě počty lidí v, na světě vzrostly. Eh, v roce 96 eh, eh, padl závazek snížit hlad, hladomor do roku 2015 a to z, ze 120 milionů lidí na polovinu, ale dnes počet hladovějících ve světě vzrostl. Je jich více než miliarda. A dále v, v cílech rozvoje milénia bylo také zavázat se ke snížení chudoby e, a vidíme, že chudoba je ve světě stále rozšířenější. A když se ohlédneme na téma změny klimatu, vidíme, jak den ode dne se eh, klima ohřívá. A eh, samozřejmě k finanční krize. Já jsem z Indonésie a mysleli jsme si, že finanční krize eh, bude jenom v jedné zemi, ale a že třeba v naší zemi píšeme nějaké mema, memorandum o porozumění a že budeme chráněni před tou krizí. Ale dnes vidíme, že i pro nás je důležité uvažovat o rozvoji. A aby tedy se nehovořilo jenom o rozvoji ve třetí zemi. A nyní se vracím k tématu dnešního zasedání pro nás. Ehm, zastupi, zastupcem malých farmářů a bez zemků eh, je právě zabírání půdy klíčové téma. Pocházím z Indonésie a z, eh, zastupuji řadu lidí eh, v organizaci Via Campesina, kde zabírání půdy eh, představuje je zásadní problém, který vychází z historie kdy se třeba zabírala půda ve jménu vývozu čaje, tabáku kaučuku a dalších komodit ze strany nadnárodních korporací, které měly sídlo buď v Evropě nebo v USA. A právě toto je omylem kolonizace. A co se změnilo? Zabírání půdy. Můj kolega Svěnu zdůraznil, jak liberalizace a neoliberální politika a washingtonský konsenzus eh, je relevantní právě v souvislosti se zábory půdy. Eh, a z hlediska organizace Lavia Campesina vidíme, jak eh, třeba trh eh, naopak, tak jak to i podporuje Světová banka, usnadnil situaci nadnárodním korporacím. Protože, jak tady naznačili někteří řečníci, kteří hovořili o právu vlastnictví půdy, důležité je, eh, že právo by měli mít farmáři, kteří by měli mít a nemělo by se to usnadňovat nadnárodním společnostem, kteří právě farmářům půdu berou. To je zásadní otázka pro nás, protože řada z nich z Mexika v Indonésii velice často pro ně eh, eh, těmito projekty nabití práva k půdě právě eh, jsou škodní nejvíce ti malí farmáři. Například na Madagaskaru se na milion hektarů v Indonésii ve jménu eh, krize potravinové krize eh, se velice často farmáři eh, dostávají do situace, kdy jim půda odebírána. V minulosti nadnárodní korporace zabíraly půdu a to často přicházelo z Evropy a z USA, ale dnes to zabírání půdy vychází z Asie, z Číny, Koreje, a možná i z Indonésie. Indonézané zabírají půdu zase třeba Afričanů. A to proto, že e, firmy produkující palmový olej pocházejí z Indonésie a e, často zabírají půdu právě v Africe e, i třeba se na tom podílejí některé africké eh, společnosti. A eh, my tady nemáme čas na diskusi o eh, rozvoji, protože co je rozvoj v tomto slova smyslu? Organizace Via Campesina dlouhou dobu bojuje, požaduje agrární reformu, změnu systému, od systému pozemkového, který byl založen na koloniální éře, k systému novému. V některých zemích ta změna proběhla úspěšně a někde zase ne. V Japonsku, v Koreji, v Číně, ve Větnamu, ano, a v Evropě také. V některých státech v Evropě znamenaly úspěch agrární reformy. A Organizace Via Campesina od roku 96 eh, během Světového potravinového summitu zdůraznila, abychom eh, mohli lidem, můžeme dát právo eh, lidem na potraviny a zajistit suverenitu každého státu, protože podle systému VDO byl systém dostupnosti potravin narušen. A důležité je dostupnost potravin a musíme zvažovat toto v souvislosti eh, se snížením produkce potravin, ale tak tomu není. Je tomu proto, že toto kontrolují nadnárodní korporace, které nepoužívají potraviny přímo pro lidi, ale pouze pro svůj průmyslový rozvoj. A organizace Via Campesina už dlouhou dobu navrhuje eh, zavedení modelu trvale udržitelného zemědělství, agroekologického modelu, protože vidíme, jak právě takzvaně zelená revoluce v eh, Ázii není úspěšná eh, a zatím není možné, aby všichni měli půdu, protože my protestujeme a říkáme ne Eh, snaze rozšířit eh, druhou zelenou revoluci do Afriky. Eh, a vzhledem k tomu, že nemáme dost času, chci zdůraznit, že pro organizaci Via Campesina je zcela jasná jedna věc. Požadujeme mm, agrární reformu, a to nejenom v třetích zemích, a třeba v Indonésii, ale také v Evropě. Jak tady zaznělo v parlamentu, E, i v jiných zemích e, mladí farmáři nemají přístup k půdě, nemají právo na půdu. Loni v prosinci jsem se vydal na kodaňský summit a e, Via Campesina v Dánsku se také ptá, jak eh, eh, řešit situaci, kdy půda nepatří zemědělcům. V Japonsku se děje něco podobného, v Jižní Koreji také a zaznamenáme to i v Evropě. Eh, počty zemědělců klesají den ode dne. A pokud závisíte v potravinách právě v Evropě na na těchto farmářích eh, je potřeba, abyste se zaměřili na ty základní stavební kameny. Eh, věříme, že v Evropě implementujete také druhou agrární reformu, kdy se budete snažit zabývat koncepcí půdy ve vaší zemi. A pak uvažovat o politice biopůlu, jak eh, tomu říkáme v Evropě. Eh, biopaliv, eh, protože pokud se toto bude používat, tak přírodní zdroje skončí v Indonésii, v Malajzii, v Latinské Americe bude nedostatek potravin. Protože všichni budou pěstovat jenom ty paliva, biopaliva a nebudou pěstovat potraviny pro chudé. A e, pak doufáme, že tento výbor, když se ohlédne na zemědělskou politiku, společnou zemědělskou politiku v Evropě, že si bude klást otázku, jak přístup ke společné zemědělské politice e, zajistit, aby chudí lidé měli možnost produkovat potraviny, e, aby dal toto právo farmářům. A pak pro Evropskou unii je důležité, aby také monitorovala změnu klimatu, eh, protože eh, v souvislosti s klimatickou krizí si musíme uvědomit, že rostou uhlíkové emise a my v Indonésii jsme řekli ve jménu změny klimatu eh, řadu Eh, probíhá řada projektů eh, v rámci systému RED, eh, kdy se zabírá půda i v Brazílii, i jinde. A to se dělá takzvaně v zájmu ochrany klimatu. A Nakonec Evropa musí zhodnotit působení nadnárodních korporací, tedy z těchto eh, evropských korporací v dalších zemích, protože tyto eh, korporace se také podílejí na zabírání půdy. A eh, na mezinárodní úrovni je také důležité posílit působení našich přátel FIEN. Eh, důležité je implementace politik agrární reformy eh, a zemědělského rozvoje A vidíme, že tedy některá politika Evropské unie prostě nemůže podporovat tento rozvoj a doufáme, že Evropská unie bude moci podpořit iniciativu Lavia Campesina, aby nabídla tedy přístup k půdě farmářům, kompenzaci eh, a doufáme, že Evropská unie bude moci podpořit alespoň některé iniciativy, jako iniciativy nejlepší praxe, eh, které přicházejí právě ze sociálních hnutí. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji Henry a děkuji vám všem za nesmírně zajímavé prezentace. Zbývá nám zhruba 10 minut nebo ani ne eh, a chceme se zeptat, zda se kolegové chtějí ptát. Ano, prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem nebyl připraven na to, že budu pokládat otázky. Možná, že jsem potřeboval trošičku přípravy, ale mě hodně zaujalo to, co říká paní Tropenem pan Taylor. Myslím si, že se musíme dostat ven z toho ideologického rámce. A to je přesně ta definice, kterou my jsme dostali, když, jsme, když se bylo hovořilo o vykořišťování kapitalismu ve srovnání s komunismem. Takže když se zaměříme na tento aspekt, tak určitě moc nepokročíme a musíme se snažit být opravdu pragmatičtější. Uh, a to, co bylo řečeno, tak já samozřejmě s tím zcela souhlasím. A přesto, že jsem liberál, tak v oblasti zemědělství přiznávám, že to vše, všechny problémy nevyřeší tržní ekonomika, protože lidé mají právo na potravinovou soběstačnost, lidé mají právo na potraviny a je třeba tady v této oblasti také dodržovat lidská práva po francouzské eh, revoluci, první generaci lidských práv. To jsou všechno věci, u kterých musíme ještě vyvinout spoustu úsilí, tak abychom mohli chránit eh, socioekonomická práva a svobody. Musíme udělat všechno pro to, aby lidé v rozvojových zemích se mohli dále rozvíjet. Eh, potíže a problémy, které máme v Evropské unii, vycházejí z interinstitucionálních eh, problémů a instituce a státy by eh, měly spolu komunikovat, ale měly by také spolupracovat eh, s vládami třetích států. Ale je pravda, že tady narážíme, narážíme na nepřekonatelné překážky. Jít do nějaké země, uspořádat tam revoluci, tak to občas může vést k tomu, že eh, již nelze navázat normální kontakty s lidmi, kteří by měli být našimi eh, přirozenými partnery. Ale jak to překonat? Jak překonat tuto obtíž? Já nevím. Myslím si, že přesto ale můžeme trošičku pokročit v tom směru, jak jste naznačili vy. Potřebujeme jasné reference. A jaké jsou ty dobré reference? je to, to, o čem hovořila paní Dekar, eh, protože i lidé, kteří jsou starší, tak nám mohou pomoci svou moudrostí, protože my musíme zajistit to, aby zemědělství bylo opravdu pro lidi. A to znamená, že musíme přesně identifikovat zájmy a práva. Musíme uplatnit právo, v němž by právo na potravinovou soběstačnost bylo nadřazené. A pokud bychom opravdu mohli skutečně porozumět tento, tomuto pragmatickému aspektu, tak si myslím, že bychom mohli zásadně pokročit. Pokud ale tomu neporozumíme, pokud tomu tak nebude, tak eh, se budeme setkávat ještě se spousty příkladů, ve kterých si uvědomíme, že ty překážky jsou nepřekonatelné. Například právo na mm, vlastnictví, na majetek. Pokud nebude zohledňováno toto právo, pokud zemědělci nebudou si moci užívat tohoto práva, tak ničeho nedosáhneme. To znamená, do jaké míry budeme moci zasahovat, jaká by měla být ta míra naší intervence. Musíme spolupracovat s africkými zeměmi, s africkými zeměmi tak, abychom se společně zamysleli nad řešením těchto problémů, protože zemědělci, kteří tvoří polovinu obyvatelstva, eh, a kteří se snaží nějakým způsobem si vydělat na své živobytí, tak to jsou všechno věci, které můžeme určitým způsobem vypočítat. Například, že bychom kupovali mléčné výrobky, pro ty, kteří nic nemají, kteří jsou zemědělci a nemají eh, na takovéto výrobky, tak to je třeba něco, nad čím se musíme zamyslet. Eh, hovořili jsme také o FAO, hovořili jsme o různých jiných institucích, vy jste tady zmiňovali spoustu studií, Eh, zmiňovali jste také tu eh, skupinu eh, států západní Afriky. Myslím si, že musíme pokročit také na té politické úrovni a tady musíme definovat strategii, a já bych si velmi rád vyslechl názor komise v této souvislosti. E, co myslíte, až jak daleko e, můžeme dojít? Musíme udělat všechno pro to, aby zemědělství jako takové bylo chráněné, protože my máme v Evropě tolik majetkových režimů jako členských států. Každý členský stát má svůj režim, který chrání e, své zemědělce. A to jsou derogativní režimy, co se týče teď eh, volného svobodného přístupu k eh, vlastnictví. Například ve Francii kolikrát eh, se zakázalo cizincům prodávat půdu, aniž by byli jasně a dobře prokazatelně usazeni na francouzském teritoriu. A myslím si, že je tomu tak dokonce i do dneška. To znamená, že pokud se opravdu zavážeme v tomto smyslu, že budeme postupovat tím směrem, směrem, tak jak vy jste nastínili, já si myslím, že bychom minimálně v Evropě mohli pokročit. Děkuji. Děkuji. Vlastně Děkuji. Děkuji za to, jak jste nastínili různé možné směry pokroku. Eh, velmi praktická otázka. Když bychom šli nad rámec eh, společné zemědělské politiky, tak jaké nástroje bychom mohli v rámci Evropské unie vytvořit, abychom zajistili, že nebudou porušována lidská práva v souvislosti s přístupem k půdě. Jak můžeme pokročit v rámci Evropské unie eh, této usurpaci půdy? Děkuji. Ještě by se někdo chtěl zeptat? Ehm, prosím. Ehm, já jsem měla dvě věci. Nejprve se chci zmínit o tom, že je pozitivní, že je snaha získat podrobnější údaje o jednotlivých zemích, protože já jsem v poslední době pracoval s mozambickou vládou eh, v sektoru zemědělství. Jsme se zaměřovali třeba na otázku biopaliv, eh, lesnictví, potravinových projektů a překvapilo nás, že jsme zjistili čísla, že mozambická vláda eh, vyčlenila 5 až 8 milionů hektarů s tím, že 50 tisíc hektarů byly formálně připsány, zatímco ty ostatní byly jakýmkoliv eh, předmětem spekulace nebo různých zájmů. Proto je velice důležité mít přesná čísla pro konkrétní země. A další věc, kterou bych chtěla říci, eh, eh, diskuse o zabírání půdy bývá často provázena hovorem o neodpovědných vládách, ale moje zkušenost taková není. Hovořím o Mozambiku, nevím, jak to je třeba v Kambodži, ale tam ve vládě panují velké obavy a to na vysoké politické úrovni radě ministrů. Pak tedy se ptáme, jak se chceme podívat tváří v tvář svým eh, vnoučatům, že, když vidíme, že, ta pů, že tu půdu, o kterou jsme tak těžce bojovali v boji za osvobození, nyní dáváme snadno v plen, tak to cizincům zbavujeme souhlasí. Eh, ono by to bylo velice zajímavé sledovat. Žádná z prezentací nezmínila postoj vlády k tomu současnému vývoji. Prostě se předpokládá, že ta vláda se klidně té půdy vzdá, nechci to zobecňovat. Uh, Eh, ten případ Mozambiku, ale uvědomme si, že pokud eh, Evropská komise bude uvažovat o tom, co může udělat, měli bychom uvažovat o konzistentnosti přístupu jednotlivých generálních ředitelství, protože některé rozvojové agentury zaznamenali určitou nekonzistentnost i v rámci svých oddělení. Jedno podporuje rozvoj soukromého sektoru, eh, odstranění administrativních bariér, usnadnění investic a snížení vládní kontroly. Na druhou stranu zase v jiném oddělení se eh, objeví názor, že je naopak potřeba postupovat rigorozněji a eh, vybírat dobré prospěšné investice. Myslím si, že sami rozvojové agentury by se měly snažit snažit o konzistentní přístup už skutečně jsme velmi pozadu, došel nám čas, ale já bych se sám rád také zeptal a zároveň skončil do 6 eh, hodin 10 minut. Zmínil jste, že 2 miliardy lidí jsou eh, nájemníky státu. A co korupce? Jak stát vydává finance soukromému sektoru? Jak to převede na nájemníky? Eh, to jsou záležitosti, které tady byly zmíněny. Lidské právo založené na vlastnictví půdy. Ústava u nás říká, že lidé mají právo právo na vlastnictví. Nevím, jaká je situace v dalších zemích. Možná se můžete o tom e, zmínit, protože v současné době se eh, diskutuje například o revizi nástroje pro rozvojovou spolupráci, což je základ pro rozvojovou pomoc. A otázka zní, zda bychom k tomu měli přistupovat jinak. A Michael tady také zmínil otázku, nutnosti pochopit dopady a různé možnosti. Můžete o tom říci trošku více, kdo má ty průzkumy dělat? Eh, je to komise nebo vede už nějaké průzkumy, jaké organizace do toho zapojit, anebo získat informace o organizací, které už takové výzkumy provádějí. Eh, děkuji mnohokrát. Michael tady zmínil nesmírně zajímavou věc, eh, která by vytvořila celý kruh v politickém slova smyslu k politické diskusi. Michael tady zmínil, že vlády eh, postupují v rámci svých právních pravomocí, když poskytují velké objemy půdy zahraničním osobám, eh, ale zároveň vyvlastňují vlastní občany, protože jejich vlastní občané nikdy nemají svoje právo registrováno, zapsáno. A jediná cesta, jak zabránit vládám v tomto postupu, v tom, aby dávali velké kusy půdy cizincům, bohatým zahraničním subjektům, možná si na tom vydělá tu a tam nějaký ministr, to je logické. A tak se to děje. Ale pokud vláda vyvlastní místní lidi a velké velké pozemky prostě tak to předá a toto je vše se zákonem, protože zákon to nezakazuje, tak jediná cesta, jak tomuto procesu zabránit, je zdůrazňovat a požadovat, aby lidé, kteří tu půdu obývají, ať už ve společenstvích, skupinách nebo individuálně, mají své právo zapsáno a jsou zapsáni jako vlastníci dané půdy. Kdo by na to chtěl reagovat? Prosím. Děkuji, já se pokusím velice stručně k vaší otázce o konkrétních krocích, které má EU přijmout. Já už jsem zmínil dobrovolné pokyny, ve FAO je to dobrovolné, a jeden z cílů tady je cíl, jak zmiňovala Olivia de Schutter, zvláštní zpravodajka právo k potravinám, Eh, tedy eh, propojit všechny závazky v oblasti lidských práv, které souvisejí s půdou a použít tyto dobrovolné pokyny jako nástroj také v kontextu zabírání půdy. A ještě poslední věc k té problematice, kde práva lidí, eh, vlastnická práva nejsou zapsána. Existuje řada případů, kdy pomůže zápis těchto vlastnických práv, ale jak jsme viděli v Kambodži, ono není důležité, zda jsou ta práva zapsána nebo ne, protože tam eh, se objevuje otázka korupce ve vládě. Prostě vláda i bez eh, ohledu na nějaké doklady tu půdu eh, předá někomu a nejde, nestačí prostě jenom to vlastnictví zaregistrovat, zapsat. My máme na tento problém řešení. Henry, chcete se k tomu vyjádřit? Ano, já myslím, že vyřešit tuto otázku si nežádá pouze přístup z dola. Musíme se zaměřit na to, proč nadnárodní korporace vůbec zabírat půdu chtějí, proč tolik půdy potřebují a proč jim vláda tu půdu dává protože vlastnictví půdy není automaticky e, nějakou zárukou, že tu půdu máte. Já jsem se setkal s mnoha případy, kdy některé nadnárodní korporace nejenom se, e, si vzali půdu, ale dokonce vydají určitou náhradu farmářům. A když eh, farmář získá eh, oficiální nárok vlastnictví půdy, tak pak má nárok na kompenzaci. A právě proto si myslím, že je eh, lepší, abychom k tomu nepřistupovali pouze z hlediska zákona, ale abychom se snažili nalézt komplexní řešení celé situace. Thank you very much. Um, Violet? Děkuji, Violet. Děkuji. V návaznosti na předřečníky a v odpověď na konkrétní nástroje, které lze použít, bych také řekla, že Evropská Unie přispívá k tomuto dialogu o dobrovolných pokynech. Samozřejmě dobrovolné pokyny jsou pouze jedna stránka mince a nejsou k užitku, jestliže většina investorů se jimi neřídí a nejsou implementovány a nejsou uvalovány sankce, pokud dochází k nedodržování. E, takže je velmi důležité zprovoznit tyto pokyny co nejvíce a e, jedním z e, prostředků je také veřejné financování této oblasti, tak aby byly tyto principy prováděny. Další konkrétní způsob je též e, zajistit, aby mezinárodní organizace pro rozvoj, například Světová banka, FIA, finanční korporace, e, rovněž implementovaly a prováděly e, tyto pokyny v rámci svých dohod o zemědělství. To se v této chvíli neděje. vy, členové Evropského parlamentu, eh, samozřejmě musíte požadovat exekutivu, aby skládala před vámi účty a ten lidskoprávní rámec eh, také nabízí určitý benchmarking pro posuzování výsledku. Pokud jde o otázku, eh, zda vlády konají v souladu s právem, jestliže eh, dávají eh, půdu investorům, tak většina z nich eh, podepsala mezinárodní lidskoprávní dohody a to je také jedna z cest, jak to zkoumat nebo posuzovat. Děkuji, Michael. Konkrétní kroky. Já jsem v závěru své prezentace zmínil dva, další tři jsem zmínit chtěl, a sice podpora vlád na jihu, aby přijímali lepší rozhodnutí. Já se domnívám, že v, tom, v té studii eh, například eh, najdete dvouletý kontrakt na dobu 99 eh, let nájmu na 100 tisíc hektarů. Takže tady skutečně neexistovala žádná kontrola, žádná kontrola neexistuje ani v ekologické oblasti, v těchto příkladech případech, takže je nutno skutečně kontrolovat tyto věci. Je pravda, že v mnoha případech je to sama vláda, která pohání tento rozvoj, protože chce dospět eh, k rozvoji nebo chce zaznamenat rozvoj, ale někdy také přistupuje na eh, nevýhodné dohody. Eh, samozřejmě je důležité, aby tato rozhodování o půdě byla přijímána za účastí všech zainteresovaných stran, to znamená i občanů občanská společnost v těchto zemích musí být součástí rozhodování. Vím, že Evropská komise podporuje farmářské organizace po celém světě, to je skvělé a to musí pokračovat, aby oni měli hlas, silný hlas v rozhodovacím procesu. Existují eh, eh, různé eh, kontrolní orgány i občanské společnosti a tak dále. Mezinárodní umluvy jsou skvělé, ale někdy pokud dochází k těmto záborům eh, půdy, tak ty země mnohé nerespektují ani vlastní ústavy. Tak jak pak očekávat, že budou respektovat mezinárodní úmluvy? Je nutno posilnit právě ty občanské společnosti eh, v těchto zemích. A ehm, pak je tady také nutnost nutno eh, rozvíjet dialog Světová banka, e FAO i Fiat eh, nabízejí různé principy, sedm nebo z principů o správném eh, provádění zemědělství a pak eh, řada dalších principů, mm, například Via Campesina tvrdí, že by eh, principy neměly existovat žádné, protože takovéto investice podkopávají místní investiční iniciativy. Každopádně ty principy musí být spravedlivější a měly by být výsledek široké, dalekosáhlé konzultace, konzultačního procesu. Děkuji komise. Já vám děkuji. Otázka zabírání rozsáhlých eh, území je skutečně eh, velmi naléhavým tématem i v našem posledním sdělení, které jsme vydali k tomuto tématu před několika měsící. Parlament o něm bude debatovat eh, zanedlouho a tam také signalizujeme podporu mm, těm pracem na pokynech, které musí být vyvinuty. A také podporujeme implementaci těchto pokynů v těch zemích, pro které je to použitelné na základě práva k potra- přístupu k potravinám. Klíčové eh, je eh, zajistit transparentnost. Transparentnost můžeme podporovat i my. Michael se o tom zmínil tím, že budeme podporovat eh, společnosti či organizace občanské společnosti, jako například Združení farmářů a tak dále a také to můžeme podpořit tím, že budeme více zkoumat problematiku, získávat více konkrétních eh, faktů a dat. Můžeme podporovat eh, eh, rozvoj nebo vůbec postup v registraci pozemků a tak dále. Takže mm, existují různé přístupy. Také jsme vzali na vědomí um, otázku koherentnosti politik. Tomu se budeme věnovat v souvislosti i s jinými evropskými rozvojovými agenturami a jednotlivými generálními ředitelstvími v rámci komise. Děkuji a samozřejmě musíme mít na vědomí i ten široký konzultační proces. A v jakém smyslu? V jakém smyslu? konzultační proces. Mám na mysli demokratický proces, který Michael zmínil, to znamená, abychom do toho lidi zapojili. Můžeme tak činit v rámci našich strategických zpráv, hodnotících zpráv, střednědobých zpráv. Ano, samozřejmě, ehm, ten široký dialog je vždy toho součástí. Děkuji, říká předsedající. Bylo to dlouhé odpoledne, ale také velmi zajímavé odpoledne a myslím, že slyšení bylo velmi užitečné. Děkuji všem účastníkům panelu a děkuji samozřejmě všem posluchačům. Mnozí vytrvali až do konce. A děkuji také komisi, která eh, vytrvala až do samého závěru. Děkuji také tlumočníkům a všem, kteří pomohli připravit toto slyšení, zejména sekretariátu. Srdečné díky. A tím prohlašuji schůzi za ukončenou. Já bych se také chtěl připojit ke slovům díky a přeji vám hezký večer.